So good afternoon everybody. Colleagues, please take your seats. Posaďte se. Máme poměrně eh, toho hodně na programu dnes. Začneme přijetím pořadu jednání se souhlasem Eh, zpravodaje k bodu 5 a 6 nové potraviny a eh, modifikované, geneticky modifikované organismy ty vyměníme, pokud nebudou námitky, tak přijmeme pořad jednání s touto modifikací. A teď přejdeme k druhému uh, bodu oznámení předsedy. Jsem velice rád, že mohu přivítat skupinu členů výboru pro životní prostředí německého Bundestagu, které pozval Matias Grote. Už tady, ještě tady nejsou, ano, takže. Možná později. A, dobře. Druhá věc, úterý 4. listopadu 17.30 až 19.30 STOA organizuje akci výzvy klimatická změny, výsledek mezivládního panelu k IPCC, páté, hodnot, pátá hodnotící zpráva. Pan doktor Bašauri bude prezentovat svůj keynote projev eh, po oficiálním schválení hlavami států, syntetické zprávy, máte hodnotící zprávy ICCP ze sedání v Kodani. Je to relevantní pro ty, kteří jsou eh, členy delegací příští schůze v Limně v Peru, ale samozřejmě všichni členové jsou zváni. Další věc nový nástroj DST, podporu eh, přípravy pozměňovacích návrhů bude k dispozici eh, ke zprávě pana Nicholsona o nových potravinách. Je to k dispozici online eh, ředitelství pro legislativní akty a je to služba, která vám má pomáhat s rychlou jazykovou kontrolou pozměňovacích návrhů vrhů až po hlou, podrobnější podporu. E, toto již bylo zasláno sekretariátem výboru. E, tlumočení je k dispozici v 21 jazycích. Dnes estonština, malčtina chybí. Jako obvykle e, Dokumentace je k dispozici elektronicky a jednání výboru je též streamováno. Zdá se, že se mi podaří přivítat eh, členy výboru životního prostředí německého Bundestagu. Takže vítejte a doufám, že se vám tady bude líbit. Vítejte. A poslední se týká, oznámení se týká výsledku koordinátorů z 9. 2014, které byly elektronicky distribuovány. Takže pokud nemáte námitky, tak budou považovány za schválené. A nyní k bodu 3, 4, eh, což je poměrně důležité. Někteří z vás si budou vzpomínat eh, implementaci nařízení 528 2012 o biocidních přípravků mm, v souvislosti s akty přenesené pravomoci. Tam bylo ustanovení článku 5, které obsahuje povinnost komise přijmou do 13. prosince 2013 akt v přenesené pravomoci, kde budou uvedeny vědecká kritéria pro určení e, vlastností těchto přípravků a i přesto, že ten termín už uplynul, tak komise to ještě nepřijala, ten akt v přenesené pravomoci. Je to tedy předmětem obsáhlých diskusí nejen zde, ale i mezi členskými státy a komisí. Koordinátoři rozhodli, že bychom měli pozvat komisi, aby vysvětlila to zdržení tohoto ehm, závazku, aby zodpověděla na otázky členů výboru. Bylo by dobré tedy dát slovo panu Johansonovi, vedoucímu oddělení eh, z DG Environment Evropské komise, aby nám dělil, proč tyto důležité věci nebyly ještě vyřešeny. Máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Honor... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, návštěvníci, zástupci Bundestagu. Děkuji mnohokrát za to, že jste nám udělili možnost, abychom vysvětlili eh, sérii kroků, které vedly k rozhodnutí komise provést hodnocení dopadů ohledně vývoje vědeckých kritérií a jejich provádění oproti dodržení lhůty, která byla stanovena v nařízení pro biocidní produkty. Klíčová událost se odehrála v létě. Tím máme na mysli červen, červené srpen až září roku 2013 od Skandinávie až k jihu Evropy. V zásadě jsme, co se týče biohazardních kritérií, dodržovali lhůtu podle harmonogramu. S ohledem na provedení těchto kritérií a zhodnocení jejich implementace v rámci jednotlivých částí legislativy Během měsíců, na které jsem poukazoval, se odehrály dvě věci. V prvé řadě Došlo ke sdělení komisy prostřednictvím několika směrů s tím, že dopad kritérií, které jsme měli provádět na dostupnost chemických substancí na evropském trhu, a následně tedy dopady uplatnění takovýchto kritérií by měly z ekonomického hlediska velký dopad. A to by platilo i pro náš obchod s nejbližšími partnery. Krom toho, že nám sektor vysvětlil, že to, co provádíme, by skutečně mělo závažné dopady, došlo i k vědecké rozpravě, která byla zahájena ve těchto stejných měsících, což nejlépe ilustruje článek, který byl vydán v několika mezinárodních vědeckých publikacích šéf redaktory 18 či 19 mezinárodních vědeckých věstníků, kde bylo uvedeno, že práce komise není podležena vědeckými fakty a tudíž eh, je to práce eh, nepřesná. Bylo to založeno tedy na zprávách, které jsme eh, získali od mnoha vědců i hospodářských subjektů, kteří naznačují, že bychom se měli chopit poněkud jiného směru. Za prvé přehodnotit vývoj vědeckých kritérií a až posléze provést hodnocení v rámci konkrétní legislativy ohledně dopadů těchto kritérií. My jsme prováděli toto opětovné hodnocení a z toho vyplynulo, k čemu dojde v rámci sedmého akčního programu, který se právě projednával parlamentu a radě. A právě v těchto měsících text sedmého environmentálního akčního programu byl schválen oběma stranami a v tomto textu existuje cíl pro Unii jako takovou, aby byly vytvořeny harmonizovaná kritéria pro identifikace endokrinních dis- disruptor, do, disruptorů. S tím, že by to zároveň mělo velký dopad na daný sektor, nejenom jeden, a to v návaznosti na vědeckou rozpravu, která proběhla v těchto měsících s tím, že Rada a parlament vyslali jasný signál, že by mělo dojít k harmonizovaným kritériím. Měli jsme v tomto ohledu za to, že by bylo nejlepší vypracovat hodnocení dopadů pro implementaci kritérií a jejich provádění ve všech úsecích legislativy simultánně. Čili to jsou ty tři faktory, pane předsedy, které vedly k tomu, že jsme změnili kritéria a vytvořili jsme vědecká kritéria, kterých jsme využili v rámci hodnocení dopadů na jednotlivé úseky legislativy. My jsme také vypracovali velmi podrobnou cestovní mapu, která byla hm, vypracována asi před šesti měsíci, kde je jasně nastavená strategie a všechny možnosti, které bychom hodnotit si přáli. Doufám, že alespoň na úvod by to stačilo, abych vysvětlil, proč jsme nesplnili a nedodrželi příslušnou lhůtu, ale pochopitelně rád odpovím na jakékoliv dotazy z vaší strany. Děkuji. Čas na dotazy. Pan Stiles. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji zástupci komise za odpověď. Jedná se o eh, spis O něm jsme i diskutovali mnohokrát v minulosti. O něm jsme hovořili mnohokrát v minulosti. A již v minulém eh, období eh, volebním i tentokrát víme, že ty disruptory endokrinní mohou mít vážné dopady na chronické eh, nemoci, mají dopady na rakovinu, na reprodukční cyklus a proto Evropská unie vyvinula společnou strategii již od roku 1999, ale nikdy se nám nepodařilo přikročit ke konkrétní akci. Během diskuzí, které jsme měli o eh, tedy pesticidních láskách v tom předcházejícím legislativním období, i v tomto případě já jsem jenom okrajově se účastnil těchto diskuzí. Jako parlament tehdy jsme zcela jasně řekli, že je třeba se postavit proti těm kritériím cut-off. To jsou kritéria, která eh, průmysl eh, pokládá za hrozné. A během tohoto legislativního návrhu Eh, který předložila paní Brajerová, tak my jako parlament jsme nastavili mnohem jasnější kritéria. A to při vyjednávání potom s komisí a s radou eh, byla první fáze, která eh, pokryla 18 měsíců. Tehdy jsme dali čas komisi na to, aby vypracovala jasnější kritéria a nicméně potom uběhl čtyři roky. To samé se stalo v předcházejícím legislativním období parlamentním. Tehdy to byl zpravodaj zpravodajka Klasová a i tenkrát v roce 2012 jsme žádali zase zcela jasně po komisi, aby vypracovala tedy nová jasná kritéria. Čili e, ta otázka, která zde zazněla, nejde z ničeho. Jakožto parlament při vyjednání s radou a s komisí, my jsme požadovali zcela jasné, zcela jasné uh, odpovědi. A komise začala vypracovávat tato kritéria v roce 2010. My jsme to sledovali jakožto parlament, celý ten prostup, tak jak to děláme i dnes. A v březnu roku 2013 jsme hlasovali rezoluci o těchto endokrinních disruptorech. A chtěli jsme ale horizontální uh, a vědecké, vědeckou zásadu a pojetí tedy těchto kritérií. Při, uh, ve studii dopadu, ta studie dopadu může být uh, vyhotovena, až budou vědecká kritéria stanovena. A to byla vždycky naše linie v Evropském parlamentu. V červnu roku 2013, milí kolegové, dva a půl roku poté, poté, co ta práce byla zahájena DG Envy, rozvinula konzultace mezi jednotlivými služby a navrhla, službami a navrhla eh, kritéria v, v té době, kdy by to mohlo být uzavřeno do té doby, kdy eh, to parlament chtěl. Ale mezi tím nastoupil průmysl, natočili film, který se jmenoval Endocrination, má, ho mám tady sebou, jestli ho chcete vidět. A tam se vysvětluje, co se stalo v okamžiku, kdy jsme zahájili konzultace, tak 7. června 2013, co se stalo? Stalo se, že Bayer, podnik, poslal e-mail eh, tajemníkovi, eh, který je odpovědný za eh, tuto otázku a poslal mu studii dopadu, co se stává tedy s těmi disruptory. A za několik dní se stalo, že 56 vědců napsalo šéfovi vědecké, vědecké rady komise, že všechno to, co jste řekli, vůbec eh, neodpovídá eh, vědecké literatuře, která o tom existuje. 2. července potom, několik týdnů na to, a to bychom ještě měli čas, abychom dodrželi tyto termíny a to, co chtěl parlament, tak generální eh, sekretář komise přešel tedy k studii dopadu a měsíc poté, v srpnu roku 2013, eh, vědci, kteří se zabývají touto otázkou, ti opravdu nejlepší specialisté řekli to, co již řekli ty vědci předtím. Totiž, že, že tedy došlo k dezinformaci v říjnu roku 2013. A po těchto informacích, které si můžete porohlídnout i na tomto filmu, eh, byla zvolána schůze a ty dvě skupiny těch vědců eh, se spojily a vyplynulo z toho, že skupina vědců nemohla vypracovat jednotný názor. Chtěl jsem se tedy zeptat komise, je pravda, že Bayer a těch 36 eh, vědců eh, měli celá určující roli eh, pro rozhodnutí komise, že odloží to rozhodnutí, nebo můžete potvrdit, to je moje druhá otázka, že ty výhrady, které vyslovili tyto, věcové, tyto věci, jsou neopodstatněné, nepodložené a že na schůzi s paní Glover se to opravdu odehrálo toto? A ještě dva, dva malé doplňky k, této, k tomuto tématu. Veřejné, veřejná konzultace k těm kritériím. My máme sedmý akční program. Tam máme i celý harmonogram, ten představila komise. A je jasné, že oba dva ty dokumenty se vztahují k horizontálnímu uh, pojetí. To je pojetí, kde se zkoumá, zkoumají náklady, ale i výhody. E, výhody těch voleb, které jsou navrženy. 26. září roku 2014 komise e, vedla dále toto veřejné e, slyšení o těch kritériích, aby bylo možné tedy zjistit, jaká je ta situace s disruptory AST. Ta konzultace nebyla již horizontální, protože se tam soustředili na biocidní produkty, které my to víme, že to jsou už věci, které interferují do endokrinních disruptorů. Ale víme, že to se týká i kosmetických výrobků, legislativy o vodě a tak dále. A ty, ta specifická konzultace eh, se zabývala pouze sociálním a ekonomickým dopadem a neskoumala případné výhody těch různých kritérií. Takže já si myslím, že to, co se stalo, je naprosto v rozporu se sedmým akčním programem a celým tím harmonogramem. Čili žádám po komisi toto. Jak nás ubezpečíte, že je zde horizontální eh, postoj a že tady budou stanovena tato kritéria a jak zajistíte výhody těch jednotlivých eh, voleb a že je vezmete v potaz. A jako poslední věc se chci ptát, kdy nám předložíte, eh, předložíte Eh, přenesené pravomoci, protože čas opravdu nás, na, nám spěchá. Děkuji. A nyní slovo panu kolegovi Matias Grote. Děkuji. Tady už toho bylo hodně řečeno, co jsem chtěl říct. My jsme se celou touto tematikou zabývali již od roku 2008 v rámci jednání o pesticidech, kde jsme jasně řekli, jaké jsou kritéria, Eh, co bychom si přáli a eh, mm, ta lhuta byla do prosince 2013, takže pět let, pět let na to bylo k jednání k těch biocidních látkách. Já musím říct, že ten, mm, na, na nás to, to dělá ten dojem, že to je na nátlak silné lobby odkládáno. To je dojem, který máme. Možná se ještě se to relativizuje, ale je to v podstatě ve vzduchu. Téma je pro parlament velmi důležité. Máme také jsme zpracovávali různé zprávy v legislativní a teď od komise stále nic nemáme. Hmm, takže se musíme poradit, do jaké míry něco takového budeme tolerovat a nebo zda parlament také začne jednat a některé věci podpoří, které eh, budou proti komisi. Možná to ještě se to zrelativizuje, ale já bych řekl, že jsem tak tedy eh, znepokojen tím, že uplynulo tolik času a stále čekáme, i když eh, parlament je tedy mm, má takové ve slovu, jaké má. Děkuji. A nyní kolega Geberlich. Thank you, Mr. Chairman. I'm, I'm not... Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat, co už tady bylo řečeno. Nicméně mám jeden dotaz a jednu poznámku. Začneme poznámkou. Všichni víme, že návrhy byly připravené DG pro životní prostředí na tom pracovali. A bylo to politické rozhodnutí, které jim zabránilo ve zveřejnění. A vzhledem k tomu, že se jednalo o politické rozhodnutí a vzhledem e, k tomu, jak říkal pan Jukor před nedávnem, že komise je politický orgán a jednotliví komisaři jsou především politici, mi to připadá zvláštní, že vlastně tady eh, jednáme s úředníky komise. Já si myslím, že v budoucnu bychom měli takovouto diskusi vést s evropským komisařem, protože jsou to oni, kteří z politického hlediska odpovídají za politické rozhodnutí pozastavit celý proces, o kterém tady dnes jednáme. A vzhledem, že eh, odpovědnost za to nejedn, nenesl ani komisař, ani DGNV, ale generální tajemník, tak bychom o tom měli jednat s panem předsedou Junkrem nebo předsedou Barosou. Ale to je na rozhodnutí tohoto výboru, pochopitelně. Ale myslím si, že pokud se jedná o to, že se o tom rozhodují politici, tak bychom si o tom s nimi měli promluvit. Jedná se o vědecká kritéria. To je další věc, o které tady mluvíme. Zástupce komise říkal, že jsou tady věci, kteří spochybňují vědecký základ práce. Pokud tady kolega říkal to správně, tak to tak bylo. Ovšem eh, při hodnocení kritérií hospodářský dopad není tak podstatný, protože se jedná o vědeckou podstatu. Takže já se ptám, jak to, že identifikace vědeckých podkladů se jaksi odložilo díky nějakému hodnocení dopadu. Teď to je něco do budoucna, protože snad vědecký základ měl být zřejmý a hospodářské dopady pak by měly navazovat na to později, takže možná by komise na to mohla také zareagovat. Děkuji, eh, kolegyně Alken. Uh, uh, Děkuji. Souhlasím s tím, co tady padlo a myslím si, že teď musíme vést politickou rozpravu, protože pokud se rozhoduje proti tomu, o čem jsme rozhodli, proti sedmému programu a pokud eh, jak si toto dáme stranou, tak musím říct, že v Dánsku v minulých letech byly provedeny eh, významné vědecké studie, i v tomto ruce byly jasné, nikdo to nespochybňoval. Všichni vědí a vyplývá z toho, že eh, dopad na narozené děti je velmi významný, že to také eh, ovlivňuje mužskou plodnost. S tím se tady musí něco udělat a musím doplnit, že bychom měli podpořit Švédsko. Pokud vím, tak Švédsko se soudí s komisí co se týče jejich porušování slibů. A myslím si, že to je neslíchané, že průmyslový sektor může lobovat a že nejsou způsobili modernizovat, že chtějí pokračovat a že jim úplně jedno, co se děje nenarozeným dětem a tak dále. Musíme s tím udělat něco. Teď hned myslím si, že by bylo třeba podpořit komisi a doufám, že Catherine Dale nebo její následovník, následovnice nás nebude opětovně blokovat. Děkuji. A nyní, jelikož se další nepřihlásili o slovo, tak bych eh, předal opět slovo komisi aby odpověděla. Děkuji, pane eh, předsedo. Děkuji vám za mnoho otázek. Já udělám, všechno, já, co bude. já udělám, co bude v mých silách, abych um, toto téma rozvedl a zodpověděl na veškeré položené otázky. Na úvod, a myslím si, že to je asi nejlepší východisko pro mě, tak jsou to dvě zásadní otázky. A mohu potvrdit, že multiplicita komunikace ze strany průmyslového sektoru, která vedla k létu roku 2013, to byl jeden ze dvou rozhodujících faktorů, které vedly k tomu, že komise se rozhodla pro hodnocení dopadů vědeckých kritérií a jejich implementace napříč legislativou. Musím poznamenat, že ten jeden e-mail, na který bylo poukázáno, byl pouze jedním ze sdělení, ale pochopitelně přispěl k tomu, že my v komisi jsme se rozhodli, že je nezbytné proskoumat tvrzení příslušného sektoru. A pak tady byla další rozhodující otázka. 50 šest vědců či redaktorů poměrně velkého čísla mezinárodních věstníků a periodik. A ano, mohu potvrdit, že díky setkání vědeckých poradců jsme mohli dospět k závěru, že otázky, na které poukazují tyto věci, jsou skutečně otázky, které jsou jaksi nejisté, které nemají význam a dopad na kritéria jako taková. Na naší obhajobu v komisi musím říci, že tito eh, vážení věci z mezinárodních vědeckých periodik ve svých článcích vynechali odkaz na práci komise, o kterou měli za nevědeckou a tudíž bylo pro komise poměrně náročné hodnotit přesně, o co vědcům šlo eh, s do té doby, než Anglover sezval oba tábory. Ale to, že tolik autorů mezinárodních publikací podepsalo tak tvrdou kritiku na účet komise. A s tím, že to bylo také podepsáno mnoha významnými mezinárodními vědeckými pracovníky, tak to všechno nás přimělo přehodnotit základ pro určitá tvrzení a projevy. Ale díky paní Glover, která dala dohromady tyto zástupce na jednom setkání, Můžeme nyní říci, že ty věci, které byly spochybněné, jsou věci a otázky, o kterých víme a na kterých pracujeme od roku 90, eh, kdy se strategie v tomto ohledu přijímala. Pokud se podíváme na hodnocení dopadu a na cestovní mapu a pokud eh, bychom se podívali na nedávno zveřejněné uh, konzultace, tak eh, nám z toho vyplyne, že v cestovní mapě je jasné, že je naším cílem hodnotit jak výhody, tak náklady. Naším cílem je zhodnotit dopad horizontálních kritérií napříč legislativou, zvláště šest legislativních aktů, které endokrinní disruptory konkrétně zmiňují. A to je naším cílem. Co se týče našich otázek ve veřejných konzultacích, tak eh, jsme jednali dost podrobně o tom, zdali to bude veřejné, kde bude hodně otázek, anebo zdali se zacílíme pouze na některou oblast uh, kde se nám jedná o získání více informací. Čili my jsme se rozhodli pro dvou, druhou variantu, která měla být výhodnější pro nás i pro tazatele. E, to znamená, že my chceme zadat hodnocení výhod, ale neznamená to, že dáme stranou horizontální, horizontální kritéria. Dále tady byla otevřena otázka, která mi umožňuje relativizovat. A já doufám, že se mi to podařilo hm, tím, co teď uvedu, protože máme tady určitá hm, tvrzení, pochybnosti, nejistoty a dopad. A my, jakožto komise, my, jakožto eh, zástup politici, úředníci eh, jsme měli za to, že je třeba hodnotit vědecká tvrzení, eh, to se vyřešilo, jak už jsem říkal, a dopad na průmyslové sektory je něco, co by hodnocení dopadu mělo ještě dořešit pokud bych se vrátil k hodnocení dopadu, tak bych se odkázal na cestovní mapu, kde uvidíte, že máme několik alternativ, která souvisejí s vědeckými kritérii. Především začlenění nebo nezačlenění kategorií, což vyplynulo ze zprávy vlastní, z vlastní iniciativy z minulého roku. My se podíváme v hodnocení dopadu na to, zdali tyto by měly být začleněny do kritérií. A pak je tady další věc velmi technického charakteru, takže my um, mě omluvte, kdy uh, vlastně se jedná o potenci, kdy úřad v Itálii uvedl, že toto je politická volba. Proto hodnotíme, zdali by to mělo být začleněno no kritérií, ale my jsme tedy zjistili, že jsou tady alternativy, že jsou tady dopady a výhody a je to právě celý balíček, který hodláme hodnotit. Uh, a některé ty další připomínky k těm se eh, vyjadřovat nebudu, takže pro tuto chvíli bych skončil, pokud ovšem nemáte další dotazy. Grazie. E, Děkuji, takže můžeme přejít k dalšímu bodu. A nejdříve ale dovolte mi, abych pozdravil zástupce Koldirety, ženy a podnik z Trevíza, kteří k nám přišli se podívat a budou poslouchat práce eh, našeho výboru. A nyní eh, následuje další bod. My jsme přehodili naše body na pořadu dne, čili budeme hovořit o té možnosti zakázat eh, pěst, či pěstovat mm, modifikované, geneticky modifikované plodiny na vlastním území. To je návrh, který máme na stole už velice dlouho, vzhledem k tomu, že komise měla tento návrh už v červenci roku 2010 a v parlament v roce 2011 eh, v prvním čtení eh, přijal vlastní stanovisko. Rada 12. června 2014 eh, dospěla ke schodě, politické schodě, která byla potvrzena v prvním sezení po letní přestávce ve Štrasburku. Takže můžeme nyní přistoupit k naší diskuzi proto, abychom eh, dospěli k mandátu pro vyjednávání. Já bych hned předal slovo naší zpravodajce Frederik Kris, která eh, nám vysvětlí, oč jde. Ano, pane předsedo, My jsme trochu přeorganizovali náš program, ale jsem to já, která o tom budu hovořit. Myslím, že budu hovořit až 6 až 7 minut, já se za to omlouvám, ale eh, tato agenda je opravdu velice široká, čili doufám, že se na mě nebudete zlobit, když zabudu trochu více času. Někdy máme opravdu eh, velmi málo času v trialogu, který bude následovat. Tyto, co bylo důležité, už během první výměny našich názorů eh, na začátku září je, že na úrovni evropské eh, nefunguje tento systém, tedy pěstování geneticky modifikovaných eh, produktů. Takže je třeba, abychom opět nějakým způsobem nastavili pevnější pravidla v členských státech a pro členské státy a musíme vyhovět i těm státům, které chtějí zakázat pěstování těchto plodin na jejich území. Já Eh, si myslím, že nechtěla bych citovat no, příliš, ale pan předseda Juncker v červenci neřekl nic jiného. Během slyšení eh, stále opakoval stejnou věc, když apeloval na to, abychom udělali hlubokou reformu tohoto rozhodovacího procesu o povolování GMO a náš komisař, pokud si vzpomínáte, také eh, naléhal a také nakonec dospěl ke stejnému závěru. A nakonec řekl, že je třeba větší flexibility, které by měly členské státy mít, eh, ty členské státy, které chtějí nějakým způsobem zabezpečit lepší právní bezpečnost. To je taky důvod, proč my chceme odměnit tuto eh, směrnici z roku 2011. Eh, cílem je tedy, abychom sdíleli potom tuto směrnici i s s parlamentem. Parlament se vyslovil v, v roku 2011 pro modifikaci této směrnice. Bylo tam 741 hlasů pro a to bylo zcela jasné hlasování. Já to připomínám, protože je to je to výraz toho, že členské státy si přejí mít věcí flexibilitu v této nové směrnici. Čili v červenci jsme měli formální schválení našeho stanoviska. Já jsem předložila tři doplňovací návrhy, pozměňovací návrhy. Myslím si, že to bylo důležité. A stanovisko rady se mi zdá lepší, čili já eh, přejdu k té slavné fázi, eh, tedy k té nové, eh, novém postupu opt-out. O co se jedná? máme verzi rady v té fázi povolování eh, pro eh, sadbu eh, a pro pěstování ty členské státy, které chtějí, tak musí projít touto fází povinně. Fázi jedna musí se obrátit na komisi a podat žádost toho podniku, který tu žádost chce a eh, ty členské státy se k tomu eh, můžou vyjádřit. A pokud některý členský stát odmítne, tak teprve potom je fáze dvě a tam dochází tedy k zakázání těchto plodin na národním území. A to podle toho, jaká je politika v zemědělství toho daného členského státu. Ta eh, fáze dvě je důležitá, je zcela zásadní pro naši diskuci, je pro práce v prvním čtení v Evropském parlamentu. Čili Mám pár eh, pochyb o tom, zda tento nový mechanismus bude účinný. Eh, je třeba dodat veškeré, eh, veškerá vysvětlení. My všichni víme, i ta komise, že tento postup nikdy nebyl vyzkoušen. Mluvili jsme trochu o biocidních výrobcích, ale to je trošku jiná otázka. Ta, na, ta naše agenda je opravdu velči, velice palčivou otázkou. Je důležité, aby členské státy eh, ospravedlnili také jejich volbu v té fázi 1 a to je také vlastně oby, cílem mého pozměňovacího návrhu. Je třeba zjednodušit ten postup a na základě kritérií, které se již citovaly, je třeba, abychom zajistili i právní eh, bezpečnost, i transparenci a členské státy musí ospravedlnit svoje stanovisko. Pak je možnost prodloužit tyto lhůty a jsem eh, požádala o 60 dní oproti 30 dnům. Eh, není třeba se eh, upínat na ten text. Náš eh, kolega ze strany rady nám předložil i svoji zkušenost. Tam se jedná o otázku lhůt a já jsem samozřejmě otevřená k té diskuzi. Velmi jsme hovořili také o tom, že ve fázi dvě je možné se odvolat. Tam je ten povinný, tam je ten tam je ta povinnost a pokud jenom teprve jste tu fázi jedno prošli, tak můžete te potom odvolat ve fázi dvě. Je to zcela zásadní pro naší práci? Podle mě toto ale jde proti cílem, cíle té směrnice, která by měla zajistit větší flexibilitu členským státům. To je pozměňovací návrh číslo 24, ta první věta, kde se tato podmínka vyškrtává. Zde se nabízí opravdu druhá možnost, druhá šance členským státům, čili oni se rozhodnou, zda budou používat nebo nebudou používat eh, tuto kartu ve hře. Abych to eh, připomněla, tak eh, tento návrh se inspiruje návrhem, který jsme měli na stole v roku 2012 za dánského předsednictví. Já bych tomu chtěla mm, využít toho, že můžu položit otázku komise. Vy jste několikrát už řekli, že je důležité, abychom rozšířili ten vějíř nástrojů, které členské státy mají. A nemyslíte si, že tímto přístupem, tak jak já se o to snažím v mém pozměňovacím návrhu číslo 24, myslíte si, že to souvisí s vaším postupem a s tím, co rada vlastně nyní vyjadřuje ve svém stanovisku. A za třetí, a to se týká té fáze dvě, máme trochu dojem, když čteme ten text rady, že to, co bylo eh, nejdůležitější, se stává eh, naprosto okrajovým. Ty členské eh, státy mají dva roky po té, co je jim toto povolení přiděleno a nemusí nic vysvětlovat. Ale pak je nový postup, tam se jedná o kompenzaci těm členským státům, které mohou ospravedlnit tyto, mm, toto mm, rozhodnutí zeměpisnou působností. Ale Nezdá se vám to, že tady eh, potom se vzdalujeme tomu cíle právní bezpečnosti a potom eh, chceme vlastně nastavit postup, který by byl solidnější, bezpečnější a koherentnější. Já připomínám, že jsem dostala zcela jasný mandát eh, z předchozího Evropského parlamentu. Většina těch pozměňovacích návrhů, které se zde hlasují, ty byly přijaty absolutní většinou. Nikdo tedy nesmí být překvapen tím, že já jsem tedy předložila tu otevřenou listinu eh, těch kritérií v tom pozměňovacím návrhu 24. Je to vlastně velice důležité v tomto projektu a je to seznam, který je dost blízký tomu, co vlastně mělo být vyústění těch prací, které jsme měli od roku 2011. A eh, snažila jsem se, aby charakter toho pozměňovacího návrhu byl doplňující a abychom eh, měli cíl, který ospravedlní eh, tu změnu právního základu, který je opět předložen v mých pozměňovacích návrhů. Proto vysvětluju mm, z tohoto důvodu, vím, že jsou tady důvody, eh, přidávám ještě další prvek, který mm, mý kolegové poznamenali, a to je řízení rizika. Chtěla bych, aby na to členské státy zareagovaly, aby tady byly zcela jasné rozdělení, eh, rozdělení úkolů mezi členskými státy a mezi těmi orgány, které jsou za to zodpovědné. A abychom dospěli eh, k této bezpečnosti a jistotě, tak jsem předložila i eh, další pozměňovací návrh a to byl pozměňovací návrh, o něm jsem hověřila již v září, o koexistenci, tedy eh, těch jednotlivých kultur, eh, jak eh, GMO, tak ostatních kultur. A to je taky velice důležité z našeho pohledu hlediska. Ve 29. pozměňovacím návrhu se toto řeší, tam se hovoří o, o systému finančního pokrytí, 27 tam je předvídatelnost, to jsou kritéria předvídatelnosti, to je velice důležité pro pěstovatele, a potom 32 pozměňovací návrh, který se týká stupně transparentnosti, které hm, a jsou důležité. Čili bylo to trochu dlouhé, ale doufám, že to bylo jasné a myslím si, že je důležité, abychom dali slovo opět mým kolegům. Víme, že to podstatné pro nás dnes, i když máme eh, různé rozdíly, ale konvergence je naprosto známá, chceme dospět během eh, naší eh, prvního sezení trialogu, chceme dospět k ve společnému stanovisku pro zpravodaje a pro eh, stínového zpravodaje, aby měli co nejsolidnější postavení a mohli to prosazovat potom dále. Děkuji. Děkuji a nyní slova eh, kolegy Kostingerova. Děkuji, pan předsedo, děkuji paní za předložení jejich doporučení. Myslím, že už jsme Ehm, tady k tomuto tématu měli ehm, důležitou rozpravu a je důležité, aby se k tomu každý mohl vyjádřit. Máme nyní k dispozici návrhy zpravodaje a jsem velice ráda, že paní Rys navrhuje, aby členské státy eh, mohly přijmout příslušná um, ehm, opatření, aby ne, nežádoucí přítomnost těchto organismů i v sousedních oblastech, aby tomu tedy mohly zabránit. Já se domnívám, že to je skutečně důležitý základ tohoto textu, který by tak měl zůstat. I uh, co se týče informační povinnosti, tak uh, sdílím názor uh, Eh, zpravodajky a to plně. A to, co se týče um, také ověření dopadu na životní prostředí. Paní navrhuje, aby platně směrnice pro z roku 2010 eh, byly zachovaly se tady závazný status. Takže myslím, že je dobré eh, to v této oblasti zpřísnit. Eh, jinak hodnotíme její přístup k hodnocení rizika. Co se týče eh, hodnocení rizika pro člověka životního prostředí, tak já nejsem úplně, eh, ne, nesouhlasím úplně s novou formulací. Chci připomenout, že mluvíme o směrnici, která dává členským státům svoboda, svobodu rozhodnout o zákazu GMO. Není e, správným nástrojem pro vědecké hodnocení. E, Eh, hodnocení rizika by mělo zůstat i eh, nadále v jiném postupu. Myslím, že Jean-Claude Juncker i o tomto již hovořil a nemyslím se, že toto je vhodná příležitost toto regulovat a Myslím, že to třeba dále projednat. Co se týče tomu dvoustupňovému řízení, tak to je hlavní uh, součástí návrhu paní Rys a tady uh, Eh, se odvolává z návrhu Rady z roku 2012. Já vítám všechno, co, členské stát, co členským státům dává větší moc toto prosazovat, eh, to rozhodnutí nepěstovat GMO. Moje otázka je mm, na no, paní Rýs, jak tedy hodnotíte eh, šance, že návrh, který ztroskotá z roku 2012, že se to podaří prosadit? Mm, o tom můžeme diskutovat, co se týče seznamu odůvodnění. Eh, tady jsou ehm, přesné mější ehm, formulace se týče socioekonomických dopadů, ehm, zemědělsko-politických otázek, to je také zlepšení. A eh, také eh, musíme ale dbát na to, abychom neomezovali prostor pro členské státy přílišnou konkrétností. Ehm, ten seznam by měl být otevřený, aby každý členský stát podle vlastních zásad mohl ehm, používat ehm, argumenty k zákazu GMO. K právnímu základu. Hm, právní základ podle článku 114 um, můžeme změnit z ohledu na životní prostředí. Jsme o tom hovořili s právní službou rady a také nám bylo vysvětleno, proč Ehm, ta pravidla pro vnitřní trh jsou eh, jsou použity tam, kde se mění tedy právní základ. Mě by zajímalo, proč si paní zpravodajka myslí, že, um, o, že eh, vhodný je tedy právní základ týkající se životního prostředí. Dále Mm, se domnívám, že je důležité, aby to bylo vyřešeno, aby skutečně byla právní jistota v vlasti GMO, aby členské státy, které nechtějí tyto produkty, tak aby e, mohly e, vlastně najít cestu ven z té nejisté situace, ve které se nyní nacházejí. Děkuji. Děkuji. Pane e, místo předseda. Pane předsedo, milí kolegové, především já bych chtěla pozdravit a práci našeho, naší zpravodajky, paní Frederiky Ries, která nám dnes představila velmi vyváženou zprávu, a e, která vyjadřuje také e, stanovisko parlamentu v prvním čtení a to je velice důležité. E, my, většina naše sociálně demokratická skupina tak vybrala právní základ, prodloužila tedy eh, seznam důvodů pro zakázání eh, zjistila, že je zcela nezbytné, aby byla opatření, která by zabránila kontaminaci eh, tradičních kultur těmito GMO mm, a dále zajišťuje i transparenci vše, celého tohoto postupu zakazování. Díky těmto novým pozměňovacím návrhům já podporuji to, aby eh, členské státy měly, eh, měly tedy možnost toto eh, zakázat. Pozměňovací návrhy číslo 17, 19, 25 až 27, to jsou pozměňovací návrhy, které vlastně přina, dávají členským státům větší možnost, aby posílili právní základ těchto, tohoto rozhodnutí. Zdá se nám, že e, pozměňovací návrh 10 a 22 e, dávají členským státům možnost ospravedlnit e, žádost o zakázání pěstování těchto GMO ve fázi 1 a ne už ve fázi 2. Nicméně je třeba, abych znesl otázku na naší zpravodajku, členské státy budou schopny ospravedlnit v této žádosti ve fázi 1, když ještě nedostali vlastně veškeré informace ze strany těch, kteří, kteří do toho mají co mluvit. Abychom posílili stanovisko Evropského parlamentu, tak já předložím pozměňovací eh, návrhy k následujícím tématům. K první bude, se, se bude týkat etiket produktů bez GMO. To se týká E, to vlastně umožní e, výrobcům, aby potvrdili absenci GMO v jejich výrobcích. E, další pozměňovací návrh se bude týkat přídatných látek a tam se jedná o omezování těchto, těchto přídatných látek. Jde o to, aby teda přítomnost GMO nebyla i jako přídatná látka v jiných produktech a to jde vstříc veřejnému mínění. Eh, například eh, tam eh, se může jednat i o to, aby ty lidé rozhodli v referendu. A třetí pozměvací návrh se týká zjišťování rizik a nebezpečnosti GMO. Čtvrtý pozměvací návrh se bude týkat toho, zda žádost o povolení se týká celé, všech členských států nebo jenom některých členských států. Tímto způsobem Eh, se to nebude eh, týkat všech členských států, některé členské státy, jako například Francie, eh, budou vždycky odpovídat negativně. Za páté pozměňovací návrh připomíná důležitý princip předcházení a ochraně tedy a uvádění těchto různých opatřeních pro předběžné, opat, předběžná opatření Eh, bezpečnostní. Čili to jsou moje poznámky, které jsem chtěl přednést jakožto stínový zpravodaj. Děkuji a nyní předám slovo kolegyně Gidlingové. Thank you. Um, well, I'm, I was rather disappointed. Děkuji. Upřímně řečeno, jsem byla poněkud zklamaná pozměňovacími návrhy z mnoha důvodů. A v nejenom to, že se jedná o stanovisko parlamentu, eh, bylo tam hodně pozměňovacích návrhů a tím, že se to tak rigidně držela a tím, že vlastně je předložila opakovaně tak máme před sebou velmi komplexní návrh. Pokud eh, tam ještě přidáme označování GMO, tak je to ještě o to komplikovanější. Ale v zásadě se jedná o to, zdali umožníme členským státům, aby rozhodovali na základě jiných faktorů, než je životní prostředí, zdraví a ochrana obojího zacházet tak daleko v dalších oblastech, eh, myslím, porušuje základní princip souladu s radou. E, v prv, například první bod, změna právního základu. E, to se překládá opětovně. Je jasné, že pozice rady je, že právní základ by měl být v rámci jednotného trhu. Uh, a je jasné, že větší část legislativy, o které tady mluvíme a na které se shodneme, a to pochopitelně z velké míry chrání životní prostředí, se provádí na základě jednotného trhu. Takže zítra bude trialog o, plas, o plastových taškách, to je jednotný trh. S tím není žádný problém. Já se naopak myslím, že je to výhodné. Tak já nevím, proč paní Rýs hodlá pokračovat v pozici parlamentu, změnit právní základ. Já si myslím, že to zbytečně celou věc komplikuje. Byla by to jednoduchá změna a neporušovalo by to základní cíl této legislativy. Účel návrhu se netýká Eh, ochrany zdraví, životního prostředí. Jsou to obavy, které už existují, které se řeší na úrovni Unie, hodnocení EFSI a povolovacím procesu. Nejedná se o doplnění celého toho procesu. A pokud parlament bude nadále trvat na tomto účelu, tak dojde k selhání a prostě legislativa podle mého nebude. Dále je tady možnost zákazu na základě e, rezistence proti pesticidů a podobně. Jsou to obavy, které už existují v případě obav nebo pochyb Unie a nemohou být důvodem pro národní zákaz. Pokud se toto umožní, tak to bude nonsens e, pro autorizační proces EFSI a měli bychom zvážit širší dopad takovýchto kroků. Během prvního čtení jsem měla za to, že to prostě parlament jaksi nevypracoval adekvátně, je tady tolik mezer, eh, právní jistota jde úplně mimo. Nicméně, pokud chceme pokračovat v tomto procesu, tak bychom se měli podívat na další oblasti a měli bychom je doladit. Myslím si, že bychom měli zajistit, aby ten dopad pád nebránil si technologickému vývoji. Mnozí zde se myslí, že je tady určité masové hnutí vnutit GMO Evropě. Já si toho nejsem vědoma. Mnoho biotek společností se takové představy vzdalo a chtějí v Evropě jednoduše pokračovat ve svém výzkumu. Já si myslím, že by byla velká škoda, kdybychom prostřednictví této legislativy jednoduše zakázali. A myslím si, že bychom měli chránit možnost evropských společností a občanské společnosti provádět takovýto výzkum. Také bychom měli se e, zabývat osivy, a dále volbou zemědělců s ohledem na vnitřní trh a s ohledem na mezinárodní závazky Unie a tím, k těm se vyjádřím v pozměňovacích návrzích. Ale vrátím se k tomu, co jsem říkala na začátku. Pokud jste odhodláni s tím, že dáte členským státům možnost zakázat plodiny na svém území, tak to musíte zjednodušit. Pokud to využijete jako záminku pro řešení dalších záležitostí, tak si myslím, že je to cesta k neúspěchu. Grazie. Děkuji. Kolega Boyle. Děkuji. Já chci poděkovat paní Iris za její návrh a některá významná doporučení, která posilují ten návrh. Změna právního základu z vnitřního trhu eh, na článek 192 mm, pro oblast životního prostředí dává členským státům větší možnost odmítnout žádost o pěstování GMO na svém území. Tento legislativní návrh chce dát členským státům tuto možnost, zda tedy chtějí um, pěstovat GMO na svém území. A proto byla volba vnitřního trhu bizarní. Mm, také klíčová je otázka koexistence mezi GMO a jiných plodin. Je zásadní um, je důležité, aby existovala paralelní opatření, aby sousední státy měly možnost suverénně rozhodnout nepěstovat GMO na svém území. Mm. Toto, eh, nebýt to, těchto dopatření, o konzistenci by podkopávalo tuto možnost tedy členských zemí. Dále seznam důvodů pro omezení pěstování, no, dopad eh, biodiverzitu a socioekonomické dopady, Eh, jsou příliš restriktivní podle mého názoru a nedávají členským zemím dostatečnou svobodu eh, jak omezit pěstování. Také mám určité pochybnosti o postupu schválení a vím, že paní Rys se snažila posílit ten návrh s pozměňovacími návrhy 22 a 24. A vzhledem k tomu, že fáze 1 stanovuje precedent, aby členský stát byl mm, v rovném postavení vůči biotechnické společnosti. Tento odstavec bychom měli úplně vyškrtnout. Je neuspokojivý, aby demokraticky e, zvolená vláda musela žádat o souhlas výrobce, který z toho má zisk. Jinak chci paní Rys poděkovat za její práci na této zprávě. Děkuji a nyní slovo kolega Stajs, Děkuji, milí kolegové. Já jsem docela spokojený se spoluprací u zpravodaje i stínového zpravodaje. Pracovali jsme spolu i e, s předsednictvem a s komisí. Ale nezávisle na té diskuzi, kterou jsme měli, tak jsem chtěl zmínit fakt, že předseda, předseda eh, komise Juncker eh, dal důležitá prohlášení eh, před parlamentem, která se týkala GMO. A i v dopise, který zaslal komisaři Kajtisovi, se zmiňuje to, že komise eh, předloží nové návrhy do šesti měsíců od té doby, kdy bude zvolena. Je to důležité a bude zřejmě ještě jeden trialog v této fázi a to s radou. A musíme vědět hned od začátku, jakým směrem eh, budeme rozhodovat. Čili neměli bychom hovořit eh, do vzduchu a pokud nemáme ty nové návrhy z komise, tak musíme počkat a musíme vidět, kterým směrem se ty návrhy budou ubírat. Jsem velice rád, že zpravodajka eh, předložila celou řadu pozměňovacích návrhů, eh, pro které jsme opravdu bojovali v prvním legislativním období s poslancem Lpážem. A jsem hlavně rád, že došlo ke změně právního základu. Hovořili jsme o tom i s předsednictvím italským, i s vlastně správní mm, službou e, komise. Já ale nejsem tak úplně přesvědčen. Souhlasím se spravodajkou, že je třeba změnit právní základ a uspokojuje mě i ten odkaz zpravodajky na závěry rady z roku 2008 z prosince, kde se hovoří o e, rizicích. A tam e, nelze, e, tam je třeba vzít v potaz i dlouhodobé dopady a účinky přímé i nepřímé. A je třeba vzít potaz i o ty vědecké, vědecká vysvětlování. To je pozměňovací návrh číslo 3. Dále jsem, mě uspokojuje i ten pozměňovací návrh, který se týká transparentnosti, protože plná transparence je naprosto zásadní. Ale pak přichází ty těžké body. Například rada eh, navrhuje, abych se pracovalo eh, dvě, ve dvou fázích. Fáze jedna, fáze dvě. A eh, tady poslankyně Bojlen se o tom zmínila, že v té fázi číslo jedna podniky, které pracují s GMO, E, svým způsobem mají v tom rozhodovacím procesu konečném svůj hlas a to není přijatelné. Proto my předložíme další pozměňovací návrhy, protože e, tento návrh rady, který se týká fáze 1 a fáze 2, e, se nám nezdá dobrý, chtěli bychom se tomu vyhnout. Naopak bychom chtěli udělat to, co se říkalo o té fázi 2, což byl také, eh, což byl také nápad parlamentu v prvním čtení. Chceme, aby ta kritéria eh, měla dobrý právní základ a aby mohla dát členským státům možnost rozhodnout tak, jak chtějí. A to zcela nezávisle a eh, naprosto bez jakéhokoliv tlaku ze strany eh, podniků biotech, které mohou nějakým způsobem eh, se snažit ovlivnit eh, konečné rozhodnutí. Takže pozměňovací návod 24 je velice důležitý, protože to není jenom nějaký omezený seznam důvodů, které umožňují vydat tento zákaz a zpravodajka si myslím to velice správně přebírá ten seznam, který my jsme vyjednali jako stíňový zpravodajové, zpravodajové s panem poslancem Lpážem. A rád bych také zdůraznil, že eh, tam došlo i k velké eh, většině. Ta většina v prvním čtení byla opravdu velice významná. Takže jedná se o politický signál velmi důležitý. V každém případě bych chtěl vyzvat kolegy, které budu kontaktovat i potom jednotlivě. E, a chtěl bych říct těm, kteří mají pochyby k fázi 1, že pokud nemůžeme předložit společně pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem, aby vyškrtli tu fázi 1. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme. Nyní e, přidáme e, slovo kolegyně Emi. Děkuji. Takže také my bychom chtěli zdůraznit eh, právní základ článku 192. Myslíme si, že by tam mohly být problémy eh, i s článkem 26b toho eh, článku 3, kde se hovoří o možnosti se odvolat z důvodu sociálně-ekonomických nebo z důvodu územní působnosti. A to lze ospravedlnit důvodem mm, environmentální. My si myslíme, že by obě dva právní základy měly být zaneseny do eh, tohoto textu, aby to bylo spravedlnější, spravedlivější. Přestože zpravodajka se velice snažila a děkujeme za její práci pro nás, ta možnost, že soukromník může odmítnout tuto žádost členského státu, to se nám zdá zcela nepřijatelné. Ten problém je čistě politický, neexistují jiné uh, redakční formy, kterou bychom mohli přijmout, je třeba tento postup zcela vyloučit a vyškrtnout. Čili tady ustoupit, co by znamenalo, že ustoupíme e, vlastně přistoupíme na to, že Český stát nemá suverénní rozhodování oproti soukromníkům. Co se týče článku 27, toho pozměňovacího návrhu 27, tam, kde se jedná, že je třeba e, provést nezávislou analýzu nákladů a výhod, tak to se nám nezdá být koherentní s cílem, že by tyto rozhodující procesy měly být usnadněny eh, co se týče tedy toho pěstování GMO. Zdá se nám, že tento pozměňovací návrh vytváří nám další překážky. A nakonec bychom chtěli zdůraznit, že to, že by ty plány na koexistenci kultur měly být povinné, to by mohlo oslabit celkový normativní rámec tohoto, eh, tohoto nařízení, protože nevíme, v jak jakých podmínkách by eh, mohly ty, tyhle ty GMO mohly žít společně s dynamickým eh, biologickým zemědělstvím nebo tradičními kulturami. Myslíme si, že každý členský stát by měl samostatně eh, se vyslovit k tomuto problému, k tomu pěstování tedy GMO. Děkuji. Děkuji a nyní předávám slovo E, dalších kolegům tři minuty každému z kolegů, kteří budou hovořit, e, tři minuty pro každého, čili kolegyně Pilara Juzo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji e, i zpravodajce, děkuji i stínovým zpravodajům. Diskutujeme o velice složitém tématu, který je také velmi emocionální. Čili já se omezím jenom na několik úvah k meritu věci a nepůjdu eh, do politických úvah. Eh, GMO jsou eh, technikou, která vylepšuje vegeta, vegeta, vegetační rostlinné produkty. Stejně tak, jako například různé selektivní postupy přirozeným způsobem, které selektovaly eh, jednotlivé kultury. Dnes musíme používat stejné postupy, které se používají i v jiných eh, oborech, například eh, zdraví zvířat, a to na základě například vědeckých posoudků EFSI a tak dále. Z tohoto důvodu já nesouhlasím a nezdílím žádný z pozměňovacích návrhů zpravodaje, která vlastně zpravodajky, pozměňovací návrhy, které tento systém hodnocení zcela odmítají. Tam se jedná o ta vědecká posuzování FC a jiných orgánů. Zdá se, že vědecké posudky se nemůžou přece přizpůsobit našim potřebám. Pokud eh, některá země si nepřeje zavést eh, nějakou kulturu GMO na vlastním území, tak to prostě neudělá. To se mi zdá zcela správné. Je důležité, aby každý členský stát měl tuto možnost, ale neměl by se skrývat za mm, aliby, které jsou vágně eh, environmentální, ale v podstatě neexistují. Eh, navíc eh, by bylo potřeba k tomu tématu koexistence těch kultur, to je futuristické téma, které vůbec se směrnicí řešit nedá a bude se řešit někdy později, protože studie, které v současné době probíhají, ještě vůbec nejsou uzavřené. Vůbec není vyjasněné, jak tato koexistence různých kultur může spolu fungovat. To je to, co jsem chtěla e, dodat a nepůjdu do větších detailů. Je to opravdu cholostivé téma, je to velice důležité téma, ale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 jsem ne, ne, nepochopil změnu toho názvu. Proč tomu neříkáme společné rozhodnutí? Protože rada není ochotná se společně rozhodovat s námi. Téměř všechny vaše návrhy, já jsem tady nový tedy, byly zamítnuty ze strany rady. Eh, správní výbor Evropského parlamentu se jasně rozhodl a článek 192 tedy navrhl jako právní základ. Um, Zda je to v rám, rozhodnutí v rámci vnitřního trhu, a nebo eh, kdy, kdy si členský stát tedy prosadí zákaz, a nebo zda se eh, Mm, odvoláváme na argument biologické rozmanitosti. Jsou tady mnohé pozměňovací návrhy, um, čas tlačí um, a bude to funkční jenom pokud uh, biologická rozmanitost a životní prostředí je něco, na co se bude moci odkázat členský stát. Dále je otázka do jaké míry je, nebo zda je akceptovat, proč je akceptovatelné, mm, že výbor nebo komise mm, může dále eh, podat ten návrh pouze v odvodněných případech. Já bych chtěl informace k tomu, eh, co, mm, eh, zda, tím komise tedy omezuje rozhodovací pravomoci členských států. Spravodajka odvedla vynikající práci a myslím, že našla také nejlepší řešení. Samozřejmě její ruce byly svázané. Já e, jsem zástupce euroskeptické strany a v Dersku existuje tedy velká nedůvěra vůči GMO a proto myslím, že členské státy by měly dostat co největší možnost rozhodovat. Je možné, že členský stát z, bude chtít zakázat pěstování GMO, začne e, proces analýzy a mm, pak to bude mít nějaké výsledek a já myslím, že to by um, omezilo rozhodovací schopnosti daného členského státu. Přes, proto se domnívám, že i přes pozitivní změny je to jenom polovičaté řešení. Děkuji. Děkuji. Slovo kolega Aldeny. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Tady se jednalo o komplikovanou otázku, proto musíme formulovat jednoduše. Tady se jednalo o záležitost, kdy eh, potřebujeme evropské řešení. Není možné, aby členské státy se rozhodovaly separátně. Já chci poděkovat zpravodajce, která vedla vynikající práci. Je důležité, abychom my každým krokem ehm, postupovali k cíli. neměli bychom ehm, příliš eh, ty věci komplikovat. Já chci zdůraznit jednu, eh, jedno slovo, tu možnost, už příležitost pro členské státy, které preferují, které mm, e, GMO a jsou pro tuto úpravu, je velmi důležité, aby toto rozhodnutí jim bylo ponecháno. My jsme již přijali některé kroky, ale nedostatečné. Dále chci říci, že mm, přeshraniční poškozování životního prostředí nesmíme možnit, nesmíme připustit a žádný členský stát nesmí navrhovat řešení, která by poškodilo životní prostředí a e, vyvolalo škody pro jiné členské státy. EFSA a a hodnocení rizika je třeba doplnit. Toto řešení tedy je nutné dále rozvíjet. A na závěr chci říci následující. Každý členský stát má právo vědět, co eh, Ehm, člověk jí nebo konzumuje. Ehm, tady se jedná o základní právo, které nesmí být spochybněno a to musí být zjevné z tohoto dokumentu. Děkuji. Kolega Osling. Jedna věc musí být jasná, když hovoříme o zákazech pěstování, tak také slíbené nařízení o, při, mm, o povolení tedy s tím jasně souvisí, jak to slíbil Juncker. Není možné o tom diskutovat nezávisle. My všichni víme, že se nespokojeni s tím eh, postupem pro povolování pěstování, to není demokratické, ani eh, nejsou ty kritéria EFSA jasná pro všechny a proto Eh, to eh, souvisí s jednáním. Když um, pak členské státy poruší národní zákazy v dohodě s těmi koncerny, tak eh, je možné, aby to nebylo, nešlo proti ehm, řízení a rozhodnutí na evropské úrovni. Je důležité, abychom abych eh, při povolování GMO mm, jaksi nezdráceli ze zřetele evropské právo, ale abychom ho eh, zpřísnili. Nemůžeme aplikovat dvě různé, eh, dvě různé úpravy. Potřebujeme nějaká závazná pravidla pro koexistenci. Není možné, mm, abychom Eh, k tomu přistupovali takto. Eh, ty plochy musí být eh, jasně mm, stanovené, přípustné, kde je možné to pěstovat. Není možné, aby pro jednoho zemědělce Eh, platil, v jednom členském státě platila pravidla, která budou horší než u jiného v jiném členském státě. Proto bych si přál, abychom to ne, ne, nepřenechávali jenom na členských státech, ale eh, potřebujeme mm, evropská pravidla a pravidla pro povolování se musí změnit. A eh, doufám, že si pan Juncker vzpomene, že, jsem, že nám to slíbil. Děkuji.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 jednají v souladu s tímto s předpisem zakázali GMO. Ale vítr eh, včely neví, kde je zákaz GMO, kde není. Proto je nutné, aby tento návrh obsahoval to, co ještě neobsahuje, a totiž eh, preventivní opatření eh, podle kartenského protokolu. To znamená, že veřejnost Mm, se musí v tomto rozhodování podílet. A já musím říct, že mě velmi znepokojuje ten návrh, který mám před sebou, protože by znamenal, že e, podle e, po té, co příslušné Evropské gremium e, provede Mm, riziko, tak již není nutné prokazovat, že produkt nemá negativní dopady. Naopak, členské státy musí prokázat, že je tam možné riziko, aby určité geografické oblasti mohly být vyloučeny z eh, GMO pěstování. Občané v členských státech mají Um, různé možnosti ochrany, nejsou jednotně chráněny a nejsou přeshraniční konzultace pro veřejnost. Tento návrh je něco nového v oblasti ochrany životního prostředí a já doufám, že v budoucnu nebudou změněny jiné právní akty. protože Evropská unie by něco takového z globálního hlediska mohla. Chci poděkovat všem těm, kteří k tomu eh, které poukázali na změnu právního základu z článku 114 na článek 122 a také chci upozornit na falešnou logiku, eh, že se tady zavádí něco nového, co tady ještě nebylo právo tedy pro společnosti, že vlastně suverénní stát by mohl být eh, považován jako za podnik a to není možné, to by se mělo změnit. Děkuji vám. Thank you. I'm going to continue. Děkuji. Já teď budu chvíli předsedat a teď mám na seznamu pana Mazoronise. Děkuji. Vážení kolegové, vliv GMO na lidské zdraví z dlouhodobého hlediska nebyl plně proskoumán. Takže bychom měli být opatrní a konzervativní, neměli bychom zbytečně spěchat, měli bychom uplatnit velice eh, přísná opatření, je třeba chránit zdraví a životní prostředí, protože efekt GMO je nezvratný. Pokud budeme dodržovat eh, pečlivě bezpečnostní kritérie, připravíme řádný ochranný mechanismus. Bude to nedokončený seznam kritérií. Transpozice do národního práva je také důležitá. Takže pokud chcete zajistit právní bezpečnost, právní jistotu, musíme zajistit období 24 měsíců pro transpozici. Členské státy musí mít dostatečný čas na přípravu, musí to zajistit na národní úrovni. 6 měsíců nestačí, je třeba to eh, prodloužit na 12 měsíců. Další aspekt v návrhu, který je důležitý, jsou lhuty a definice. My nevíme na základě čeho byla stanovena dvouletá lhůta, proto, aby členský stát požádal o vymázání svého území z možného území um, aplikace GMO. To omezuje možnosti členských států reagovat na všechny právní změny. Taky 75 dní, co byl hůta, uh, je pro mě pochybná. To je lhůta, která umožňuje komisi proskoumat žádost členského státu. Tato příliš dlouhá lhůta může poskytovat zbytečné mezery a to povolí GMO na evropské úrovni, ale ne na národní. Čili já věřím, že je důležité, aby členské státy měly možnost se uchýlit k okamžitým opatřením, uplatnit národní opatření okamžitě pro Litvu a další členské státy je velice důležité mít nedokončený seznam kritérií a členské státy, jakožto správci rizika, by mohly omezit nebo zakázat kultivaci GMO totálně. Každý členský stát musí mít dostatečnou svobodu a právo rozhodovat o kultivaci GMO na vlastním území. Děkuji. Risa,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 to nicméně nevede eh, k bezpečnosti eh, ze strany výrobců, ale nesmíme zapomenout na naše občany. Je tedy důležité, aby zpravodajka eh, pomýšlela i na ty hraniční oblasti a na důsledky, které to může být. To, že tady máme, že se vezmou v potaz přechodná období u těch producentů, u těch výrobců, kteří používají GMO, Eh, je třeba, abychom v nařízeních našli alternativy a označili toho, kdo je potom za to zodpovědný. Dalším důležitým bodem podle mě je to, že komise musí eh, uznat eh, rozhodnutí EFSI. To tedy je důležité uznat, uznat toto směřování EFSI. Komise je výkonný, výkonná moc a v tomto případě komise nicméně musí mít tu moc rozhodovat. Z tohoto důvodu eh, normativní status eh, směřování a orientací eh, ohledně životního prostředí musí být vylepšeno takto. Čili podle mě návrh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 Eh, zlepšují ten původní text eh, v různých bodech. Ehm, já chci zdůraznit jeden aspekt. Já jsem s velkým potěšením um, um, konstatoval, že tam jsou závazky členských států, které uh, doplňují přeshraniční efekty. Uh, to je naléhavě nutné, protože jinak přeshraniční kontaminace by jim nešlo zabránit. Kromě toho, tato otázka nelze, otázku nelze řešit pouze na e, rozstátní úrovni. E, ta e, příslušná ochranná opatření která by byla ponechána členským státům, to by znamenalo, že bylo, bylo 28 různých opatření v 28 státech a e, pak by to vyvolalo paradoxní situaci, že v jednom členském státě by mm, platila pravidla jiného členského státu. Proto považuji změny v tom textu za nutná a proto je důležité, abychom na evropské úrovni přepsali minimální kritéria jako harmonizace, která by vlastně dávaly poskytovali úprav, legislativní úpravu členským zemím, aby necházelo k atomizaci právně nezvládnutelné atomizaci právních úprav. Což bylo eh, tedy to nejdůležitější, co jsem chtěl říct, protože tento problém je naléhavý. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, budu stručná, mnoho už tady zaznělo. Já zcela sdílím eh, zpravodajčin eh, názor a děkuji za práci a zcela sdílím základní stanovisko, i když mám několik pochybností a starostí, které nicméně tady už zazněly. Jistě v naší zemi především je obrovský veřejný Eh, diskurs, aspoň u nás veřejné mění je proti těmto kultivacím GMO. A eh, riziko kontaminací eh, musí být tedy naprosto být pod kontrolou. Pamatuji si před nedávnem v jedné severní oblasti Itálii na podle na základě toho, že se pěstovali GMO na otevřeném poli, tak díky větru potom byla znečištěna i ostatní území a mm, ta kontrola lesnická eh, zjistila, že ta kontaminace eh, dospěla až 10 na 10%. Takže samozřejmě pokud my zde nestanovíme jasná pravidla, tak eh, riskujeme to, že tady bude taková plíživá kontaminace a za několik let by to mohlo vést vlastně k celkovému zamoření a nebudeme mít už vůbec žádné tradiční kultury a, a to mm, by se potom jednalo o všechny eh, produkty, které by měly být označeny jako GMO, protože máme na to jisté pravidla. Protože víme, že když tam bude žádná celá 9% eh, přídatných látek z GMO, tak celý ten produkt je potom GMO. Čili opatření pro koexistenci musí být zcela účinná. Je třeba zajistit, aby nedocházelo ke kontaminacím v příhraničních oblastech. Já eh, si myslím, že abychom měli jistější právní základ, tak eh, musíme mít eh, seznám těch odůvodnění mnohem podrobnějšího typu. Nejsem si úplně jistá, mám ještě nějaké pochyby o tom, eh, o tom subjektu soukromých zájmů. Nevím, jestli je to dobré to tam zanést, protože je třeba zaručit hlavně veřejný zájem. Já proto také předložím nějaký pozměňovací návrh. Děkuji, to je vše. Děkuji. A tím jsme se dostali ke konci rozpravy. A teď dáme slovo kolegovi z DG Sanko, který bude reagovat na jednotlivé podněty. Děkuji, Děkuji pane předsedo. Rád bych eh, zdůraznil tři body. První, to je prohlášení budoucího předsedy pana Junkera. Pan Juncker v dopise, který eh, poslal našemu eh, komisaři, panu Juketisovi, řekl, že do šesti měsíců se podívá na celý ten rozhodovací proces, který se týká povolování eh, GMO. A to, jak se týká pěstování, tak, tak i potravinového řetězce pro lidi a pro zvířata. Je to tedy něco, k čemu se zavázal a náš do šesti měsíců se parlamentu a radě předloží návrh a bude se o něm potom diskutovat. Ale je jasné, alespoň nám, starým poslancům, že ten postup, který my máme tady na stole o pěstování GMO a o tom, jaké mají možnosti členské státy, aby odmítly toto pěstování na svém území, tak že toto je součástí e, nové filozofie. I když my jsme v roce 2010 už jsme to navrhli, i když jsme neměli instrukce budoucího předsedy pana Junkera. E, druhý bod se týká právního základu článek 114 a 100. Eh, v článku 114 eh, eh, se směrnice z roku 2000 ten zakládá právní základ a domníváme se, že tento článek 114 oproti článku 192 se týká nejenom životního prostředí, ale chrání i zdraví zvířat, zvířat rostlin a zdraví lidí. že ten článek 192 je velmi specifický a týká se hlavně životního prostředí. A z tohoto důvodu si myslíme, že článek 114 je lepší a lépe poslouží pro to, abychom mohli dobře nastavit e, právní základ, protože vy víte, že e, tam ten právní základ se na těchto článkách zakládá, na článcích zakládá. A dále se chci vyslovit k té fázi 1. Ta fáze 1 v té původním návrhu komise nefiguruje. Ta byla dodána ta fáze až uh, radou. Nevím, jestli rada se zde také vysloví, ale my jsme ho pokládali jako za vylepšení oproti fázi 2, protože se domníváme, že tato fáze 1 dá větší um, práva, větší moc a svobody členským státům a dává menší právo uh, podnikům biotech a dává mnohem větší pravomoci a svobodu členským státům, které mohou rozhodnout, uh, aniž by to nějak odůvodňovali, že eh, nemusí to tedy společnosti vysvětlovat, že GMO nebudou na svém území pěstovat. Protože v současné situaci eh, společnost chce povolení pro 28 členských států. A pokud tato fáze 1 bude zachována, tak členský stát bude mít právo eh, požádat, eh, aby to ty GMO nebylo pěstovány. Tedy my si myslíme, že tato etapa jedna, tato fáze jedna, přináší více záruk členským státům a dává možnost i záruk, právních záruk pro to, aby mohly tyto členské státy odmítnout eh, pěstovat tyto kultury na svém území, což dneska nemohou. Některé členské státy mají národní legislativu pro to, aby mohli tuto kultury zakázat, ale víme všichni, že to jsou rozhodnutí, která jsou z právního hlediska velmi křehká a vlastně i odporují komunitárnímu právu. Takže i když eh, my jsme v podstatě nebyli u základu této fáze 1, tak eh, si myslíme, že to je vylepšení ve srovnání s tím původním návrhem komise. A Myslíme si také, že eh, tato fáze by měla být propojena s fází 2. To je, musí se začít s fází 1 a potom se přejde k té fázi 2. Takže to jsou ty tři hlavní body, eh, o nich jsem chtěl zde pohovořit. Eh, ten bod, který se týká důvodů a především tedy rozšíření toho seznamu. Dnes máme sedm důvodů, eh, pro které se může odmítnout tedy toto pěstování a to jsou motivy, které navrhnul Evropský parlament eh, během prvního čtení. A takže si je třeba i vysvětlit, je třeba to eh, ještě rozvést. Mm, domníváme se, že čím to bude podrobnější, tím to bude restriktivnější. Takže si myslím, že členské státy potřebují důvody, eh, které budou co nejširší pro to, aby mohli ospravedlnit v případě, že je to třeba, že bude třeba přejít k fázi dvě, tak eh, aby měli tedy motivy k tomu, aby ospravedlnili tento zákaz. Takže to je, pane předsedo, eh, několik poznámek k těm nejdůležitějším bodům který eh, jsem chtěl zepřed dnes. Děkuji vám. Děkujeme panu předsedovi a nyní předám slovo kolegyně Rys proto, aby uzavřela tuto diskuzi. Ano, děkuji. Nebudu už tady tu debatu rozvěřovat. Eh, rozumíme si, víme, jak je to velice těžké mít takové postavení zpravodaje, ostatně všichni zpravodaji to mají těžké. Eh, eh, chápu kolegy, hlavně kolegy eh, maďarské, kteří mají na mysli hlavně svobodu. To je třeba posílit pro členské státy, kteří chtějí říct ne. Takže nyní na tom se shodneme, ale podle toho, jak vykládáme to, co nám Rada navrhuje, tak jsme zajedno nebo méně zajedno s těmi návrhy. A je jisté, že bude velice těžké v té fázi se eh, na tomto shodnout. Eh, a bude těžké, abychom všechna tyto stanoviska, která zde zazněla, potom jakým způsobem eh, se A bude to opravdu velice těžké. Já si myslím, že kompromisy u některých bodů budou zřejmě nemožné. Já bych teda si přála, udělat návrh eh, k tomu, co se týče eh, účinnosti a transparentnosti eh, této postupu. Komise vlastně nestála u základu této fáze 1, to byla rada. A nejsem si tak jistá, že tady je úplně absolutní právní jistota. Myslíte si, že členské státy budou moci předložit veškeré motivy, tak jak vy předkládáte, že tomu bude potřeba již ve fázi 1? Já si myslím, že tady jsme ve fázi jedna, což je vlastně taková ta fáze sovklo, ta je legitimní pro Evropský eh, parlament a Evropský parlament může tady ty pozměňovací návrhy předat, protože v této fázi to ještě není donucující. Možná tady došlo i k špatnému pochopení. Ten, eh, ta, eh, ten seznam seznam motivů, eh, tady možná jste mi nepochopili, ten seznam motivů v podstatě se vrací k tomu, co navrhl Evropský parlament. Eh, tyto mm, důvody eh, možná nevykládáme stejně jako komise, ale je to přesně ten seznam, který my jsme před třemi lety navrhovali. Jsou to velice solidní argumenty, a pomáhají členským státům, aby se bránili v případě, že budou muset bránit svoji, svoje rozhodnutí odmítnout tyto GMO na svém území. Čili e, oni zde mají tyto přesné důvody, pro které to mohou zamítnout. Pak samozřejmě jsme o tom diskutovali i zde v rámci tohoto výboru. Ten základ to je, to je symbolická otázka, ale je to ještě víc než to Eh, vím, že pro německé státy je to eh, taková červená linie, přes kterou nechtějí dál. Ty právní služby nejsou vždycky úplně eh, vyčerpávající v této otázce, ale Evropský parlament byl tady zcela jasný, ten, co se týče té právního základu z roku 2003, eh, to nařízení, to vlastně je právním základem, ten my jsme použili, to je eh, to, co se týká vnitřního trhu a zdraví. Myslím si, že jsem byla velmi koherentní a znovu jsem to navrhla. po ním Gerli mě řekla, proč eh, vlastně přebíráte to, co bylo stanovisko Evropského parlamentu. No, to nebyla moje filozofie. Já prostě přebírám to, co bylo vlastně téměř jednohlasně přijato a my to potom rozpracováváme dál. Nechceme výjít z, z tabula ráza. A mně se zdá, že jsme celkem jednotní k té, ohledně té otázky velice těžké koexistence těch kultur a já zcela souhlasím s mým maďarským kolegou, který říká, že bude potřeba být ještě přesnější v tomto pozměňovacím návrhu, tam je třeba eh, upřesnit ta kritéria, abychom zde věděli, kdo má zodpovědnost za to, aby byla zajištěna koexistence těch různých kultur. Eh, tam myslím, že budeme pokračovat a budeme pracovat společně a doufám, že budu moci respektovat eh, celý ten časový harmonogram. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegyně Rysové a nyní tedy ten časový rozvrh. Zde máme velice málo času protože budeme mít deadline pro, po předložení pozměňovacích návrhů 15. října 20 hodin. Pak budeme hlasovat pro mandát v, ve výboru pro životní prostředí 5. listopadu a eventuálně budeme hlasovat pro to, abychom potvrdili tu dohodu, pokud bychom k té dohodě eh, dospěli s radou leden 2015 a potom v plenárce se bude eh, hlasovat v lednu 2015. Čili tímto já bych pokládal tento bod za eh, vyčerpaný a můžeme přejít k dalšímu bodu na našem denním programu a to je bod, který se týká nových potravin. Eh, já bych to shrnul a budu doufat, že zpravodaj mezi tím dorazí. A kdyby eh, nedospěl, tak doufám, že paní kolině Gerlingová ho bude moci nahradit. Tak jak eh, si vzpomenete, eh, nařízení o nových potravinách má velice dlouhou historii, vzhledem k tomu, že návrh tohoto nařízení Rady a parlamentu byl předložen komisi 14. ledna 2008. Diskuze legislativní se rozčlenila eh, ve velmi dlouhém období a eh, dohadovací výbor bohužel nedospěl ke konečnému eh, rozhodnutí. Sešel se 28. března 2011 naposledy a z tohoto důvodu, že nedospěli ke schodě, ten návrh nebyl přijat a nestal se tedy zákonem Evropského společenství. A dnes jsme v situaci, kdy máme dosti omezený návrh, který je omezenější než ten eh, předcházející a my samozřejmě se k němu musíme vyjádřit. Ten návrh přebírá závěry, eh, kterým mm, se dospělo v tom dohadovacím výboru eh, v těch částech, kde bylo možné dospět k nějaké větší schodě. Tak nyní bych předal slovo zpravodaji, a jakož tu není, tak paní kolegyně Gidlingové. A potom bychom Eh, přešli k diskuzi eh, podle jednotlivých frakcí. Prosím, paní kolegyně Girlingová. Uh, thank you, Chairman. I'm... Pane předsedo, budu číst slova pana Nicholsona, takže se omlouvám, jestli budu znít trošku stroze. Uh, Děkuji mnohokrát všem, kteří se účastnili minulý týden v workshopu. Mě potěšilo, že se účastnili i stínoví zpravodajové. Doufám, že budete mít dostatek času strávit svou zprávu před dnešní za, um, zasedáním. Doufám, že je to výsledek přání všech zainteresovaných stran. Jsou to nové potraviny a potraviny pro země bez povolení. Ráda bych mluvila o otázkách, které nastíní stínoví zpravodajové a uh, otázky, co je to vlastně nová potravina. Je to neustále součástí um, diskusí. Myslím si, že je třeba tuto otázku vyřešit, jako například, co znamená spotřeba do významné míry v praxi. Mám tady pozměňovací návrhy 5 a 40, které vyžadují pokyny od komise a uh, Eh, připomínky předtím, než se stoupí v platnost, což eh, umožní sektoru eh, přijmout kroky ohrodně konzumace určitých potravin. Pan Poch mluvil o článku 2. Já věřím, že i některé produkty v rámci tohoto z minula i nové produkty by mohly být podřízeny skutečně Eh, důraznému eh, schvalování. Proto jsem podnikl pozměňovací návrh pan Poc a pan Boylen také se vyslovili na nedostatek uh, Eh, v určitých návrzích, proto tady mám pozměňovací návrh 2 ohledně ochrany spotřebitelů a životního prostředí v rámci politiky EU. Klonování, to je takzvaný slon v místnosti v snaze revidovat toto nařízení. Mnozí členové zde a ve zemědělském výboru se Hm, vyjádřili z obavy, že to spadne do určité právní mezery. Myslím si, že bychom chtěli, aby nové potraviny i klonování šly stejným směrem, ale museli bychom být realističtí vzhledem k historii toho no návrhu. Všichni spotřebitelé i sektor chtějí mít určitou jistotu v této oblasti. Klonování je něco, kde bychom možná nedosáhli eh, souhlasu brzy. Tady došlo k separaci eh, ze strany komise z určitého důvodu. A já si myslím, že potraviny a klony by měly být řešeny zvlášť. Eh, Vyněl jsem odkaz do budoucna. Měli bychom mít přechodné opatření. V diskusích s zástupci Rady a komise mm, jsem byl ujištěn, že tady nedojde k právním ehm, mezerám, pokud nebudou schvalovány obě oblasti simultánně. Nanomateriály. Nanomateriály jsou velice komplikované, nejkomplikovanější v návrhu. Já jsem se rozhodl to neschválit, tak jak to navrhuje komise, e, protože je tady alespoň minimální právní jistota. Jsem otevřen argumentaci, jako úterní workshop naznačil. Nanomateriály jsou kontroverzní pro mnohé, ale nezapomínejme na to, že nové nařízení má stimulovat investice a myslí a inovace. Uh, a myslím si, že nižší prahová hodnota by to mohla omezit. Co se týče implement, eh, akt prováděcí pravomoci, eh, to jsou věci, které jsou otevřené k argumentaci. Vím, že eh, stanovisko Agri a další se přiklánějí k prováděcí k delegované eh, přenesené pravomoci, ale bude to tvrdý boj. Pan Newsou mluvil o ochraně údajů. Myslím si, že se shodneme, že bychom si přáli vidět větší spolupráci mezi vědci a sektorem za cílem vytvoření větší inovace. Pozměňovací návrh 22 snad splní toto o, přání. Dále otázka transparentnosti. Já bych si přál transparentní seznam nových potravin. Bohužel nemohu vysvětlit zbývající pozměňovací návrhy ve své zprávě, ale doufám, že jsem se vyjádřil k hlavním, které přišly ze strany spotřebitelů a zainteresovaných stran. Jak jsem na workshopu uváděl, Čekám, že v následujících dnech přijdou mnohé pozměňovací návrhy, ale do, snad dosáhneme koncenzu. To je můj cíl a spolu s vámi na něm budu pracovat. A teď dám slovo panu Nicholsonovi. Grazie. Non so se l'onore... Děkuji. Nevím, jestli pan uh, poslanec Nicholson chce něco dodat. Ne? Prosím. No, Mr. Chairman, I thank... Pane předsedo, musím paní Gerlin mnohokrát eh, poděkovat. Já se omlouvám, všichni lítáme, já pilot nejsem, takže ještě jednou děkuji a omlouvám se. Děkuji kolega Juzo z EPP. Děkuji, pane předsedo. Především eh, gratuluji kolegovi Nikolsonovi a kolegyni Gerlingové, eh, která ho zastupovala, za E, toto, e, tuto zprávu, která odpovídá na všechny naše obavy, nebo na moje obavy, které já jsem měla ohledně návrhu komise. Především, co se týče nové kate- nových kategorií v článku 2, to je nejdůležitější téma, e, z kterého máme všichni těžkou hlavu. V tom starém nařízení ty kategorie tam byly, dnes už tam nejsou, ale existence kategorií e, vlastně e, vede k tomu, že není nebezpečí a pomáhá nám definovat e, nový potravinový produkt. Já zcela souhlasím s tím, že definice se týká také produktů z třetích zemí a produktů tradičních, o tom tady nepůjdu do detailu. Co se týče lhůt, tak i tady souhlasím s tím, co eh, řekl zpravodaj, že v některých fázích toho postupu je eh, nezbytné, aby byly lhůty přesně stanoveny. Musíme nicméně být flexibilní, protože přecházíme z postupu, který je decentralizovaný, k procedur, k postupu, který je centralizovaný. A proto je třeba eh, dávat pozor. Pak je tady jeden měsíc k tomu, abychom eh, předali eh, celý ten fascikl EFSE, to je v pořádku, čtyři měsíce jako eh, lhůta, do které komise musí předložit stálému výboru své stanovisko, tam se jedná o bezpečnost potravin, protože tady komise dnes, zástupci komise jsou, tak bych ráda slyšela eh, jejich názor. Chtěla bych vědět eh, od komise, zda tyto lhůty, které zpravodaj navrhuje, jsou realizovatelné. A dál bych se chtěla omluvit za to, že bohužel musím odejít na eh, delegaci z Chile. A nyní socialisté, pan Poc. Nejprve chci pongratulovat zpravodaji k jeho práci, protože návrh eh, je značným zlepšením eh, návrhu komise a blíží se pozici rady, především zavedení specifických kategorií eh, v rámci definice nových potravin a environmentální aspekty, která jsou tam začleněny. Nicméně se k tomu chci vyjádřit pokus um, aktualizovat tuto legislativu nebyly um, úspěšné eh, z různých důvodů, které mm, a komise navrhuje, aby klonování bylo předmětem zvláštní legislativy. Zůstává otázka, co se stane, pokud zůstane tedy pozadu nebo se zdrží eh, otázka řešení uh, klonování. Je nutné tuto záležitost urychlit a zajistit, aby co nejrychleji vstoupila v platnost, aby byly zavedeny některá přechodná opatření. A tady oceňuji návrh 32 zpravodaje. Jsem přesvědčen, že odkaz na směrnici o umístěvání na trh potravin z klonovaných zvířat je nutné vyškrtnout také zvážím některá přechodná opatření pro týkající se informací pro spotřebitele. Možné budoucnost využívání buněčných kultur pro pěstování potravin, například jaksi maso ze skumavky, by bylo mě předmětem legislativy eh, v rámci mm, kategorií které se týkají používání tkání nebo buněčných kultur a mělo by to být explicitně uvedeno v bodech odůvodnění. Problematická je i nadále definice nanomateriálů, neřízení o nových potravinách hovoří o e, nanomateriálech podle směrnice 116 z roku 2011 o ehm, informacích spotřebitele pro účely etiketování je vysoce problematická. 50 jako ehm, limit, aby mm, byla látka kvalifikovaná jako nano eh, pro účely etiket, není vhodná pro hodnocení bezpečnostních rizik podle doporučení EFSA. Na závěr chci požádat zpravodajku a komisi, zda by mohli vysvětlit návrh, um, vyjádřit k návrhu zpravodaje o ochraně dat, návrh 91, kde se říká, že ochrana dat by měla být zajištěna v případě publikování studií vědeckým vědeckých věšnicích a původní představa komise byla ochranu udělovat pouze v případě, kdy data nejsou publikována. Děkuji. Děkuji Eh, kolega Valcen. Děkuji, pane předsedo. Ano, tento návrh je dobře zvážen a je správný. Eh, jsem velmi ráda za to, že eh, se zde navracíme k těmto kategoriím a že se upřesňuje to, co jsou vlastně tyto nové potraviny, tyto eh, nové potravinové produkty. To je důležité eh, pro tento návrh komise. Eh, není to vágní návrh, čili my určitě podpoříme zcela tento návrh. Jediná věc, která podle mého soudu by si zasloužila větší pozornost, je to, že ano, je třeba ověřit tyto eh, nové potraviny z hlediska životního prostředí. Musíme ověřit, zda je v těch paragrafech místo, kde by se o tom dalo hovořit, kam by se to dalo zařadit. Protože pro mě je velice důležité vzít v potaz eh, při hodnocení rizik eh, E, celkový dopad na životní prostředí, celkový pohled na tu tematiku. To je důležité tam, kde se hovoří o různých prvcích, e, na jejich základě se hodnotí rizika. Nicméně, v každém případě děkuji kolegovi Niklasovi za skvělý návrh. Děkuji. Děkuji kolegyně Polcenové a nyní slovo kolegyně Bojland. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji za vedenou práci, nicméně chci uh, zmínit několik aspektů um, do návrhu. Chápu, že um, podávání jakýkoliv žádostí uh, může být velice frustrující a já bych byla pro zrušení jakýkoliv um, Mm, lhůt a zlouhavých řízení v případě schvalování nových potravin. Je nutné zohlednit um, ovšem věci, um, uh, zážitosti potravin, které ještě doposud nebyly konzumovány v Evropě. Tento základní princip je ani v návrhu komise, ani v návrhu zpravodaje. Uh, to se týče termínů pro posuzování nových potravin eh, změněných pomocí nanotechnologií, vzhledem k tomu, že není vědecký konsensus o tzv. bezpečné úrovni nanomateriálů v potravinách pro lidskou konzumaci a žádný komerčně uh, dostupný mm, no, způsob, jak identifikovat, kolik nanomateriálů je v dané potravině. Mi připadá eh, zbytečné mm, uspěchat hodnocení těchto nových potravin. Zdálo by se bezpečnější, aby potraviny mm, založené na, na technologiích nebyly na stejné úrovni jako potraviny z hub nebo e, řas. Různé termíny lze uplatnit na různé kategorie. Potraviny, které nebyly prokazatelně bezpečné, by se neměly rychle dostávat ke spotřebitelům. Dále chci vyjasnění, co se týče tradičních potravin e, v této zprávě. Komise říká, že Potraviny z třetích zemí, které jsou považovány za nové potraviny v EU, by měly být považovány za tradiční potraviny třetích zemí, pokud vyplývají z primární produkce uvedené v nařízení 178 z roku 2002. Definice primární produkce je e, produkce primárních potravin, včetně pěstování, e, chov zvířat před je, porážkou a podobně. V podstatě veškeré potraviny vychází z primární produkce. Není to chyba? Nemělo by tam být prostě jenom potraviny z primární produkce, jinak to je příliš široké. To bych chtěla vyjasnit. Především bod 12, kde se říká, že to je bez ohledu na to, že zda, zda jsou zpracované nebo ne. Uh, Dále chci vysvětlit význam nových produkčních procesů, které se mohou týkat potravin a časových limitů. Tradiční potravy z třetích zemí také musí být um, pečlivě sledovány a myslím, že um, základní pokyny komise by k tomu mohly přispět. Nové potraviny by měly být schváleny pouze, pokud nebudou významným způsobem mm, méně výhodné pro spotřebitele z výživového hlediska. To je příliš široké, vytvořilo by to právní nejistotu pro průmysl i spotřebitele. To bych chtěla vyškrtnout dále. Otázka změny jazyka z dopadu na lidské zdraví na bezpečnostní riziko pro zdraví to eh, umožní užší omezení um, rozumného, eh, rozumné úrovně bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že je obtížné detektovat nanočástice, tak eh, se zdá, nezdá nutné dále omezovat ten dopad. Dále postmarketing a monitoring by měl být uh, Mm, pravidlem pro všechny nové produkty, nikoli jenom možností v odůvodněních v případech, jak navrhuje zpravodaj. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodají na zlepšení tomto, tohoto textu. Děkuji. Děkuji. Kolega Stajs. Ehm, ehm. Děkuji, pane předsedo. Mám sedm bodů, ehm, ke kterým se chci vyjádřit. První, o tom už hovořil pan poslanec Boyle neboli eh, princip eh, opatrnosti, obezřetnosti. S tím souhlasím, to je zcela zásadní princip pro naší, eh, pro naší zákony a budeme pracovat na pozměňovacích návrzích. Druhý mm, prvek, o kterém se zmíním, a o něm se nyní nehovoří. Jedná se o to, že tyto nové potraviny jsou výhodou pro spotřebitele. O tom se hovoří hodně, ale ten koncept je takový, to, Když eh, přijde nový produkt a je výhodný pro spotřebitele, je třeba to ověřit. Třetí bod. Co budeme dělat s produktů, které jsou z klonovaných zvířat? A v tom textu, který přečetla paní poslankyně Gerlingová, který sepsal pan Nicholson, se eh, říká, že by tady měla být jistota právní případně nějaká přechodná doba, že již jsou s, v kontaktu s eh, výkonou eh, komisí. A já souhlasím tady se zelenými, že nemáme zde eh, právní základ pro to, aby nařízení o nových potravinách nebylo od, přijato do, do té doby, dokud ta nová dvě nařízení komise nebudou přijata. To musíme eh, vzít v potaz. Čtvrtá věc, nanomateriály. Eh, hovořil o tom pan eh, poslanec Poc. Zde nemáme ještě definici. Ta definice bude revidována. Food Information for Consumers, to je ta směrnice, která se na to vztahuje pracujeme s tím Prahem 5%, ale jedná se o analýzu rizik. A EFSA, což je naše Evropský úřad pro bezpečnost potravin, hovoří o 10%, to by měl být ten práh. Čili to je eh, to je eh, věc, která se týká označování těchto nových potravin. My jsme již o tom hovořili s, eh, s kolegou v té současné definici eh, si myslím, bychom měli opět eh, zastávat konzervativnější postoj a těch 10% se mi zdá přiměřenější. Celá ta diskuze o eh, přenesených působnostech a o těch výkonných a jak tam říká zpravodajka, že to je velice těžké a že rada o tom nechce nic slyšet, ale já si myslím, že jako parlament bychom eh, měli nechat zaznít náš hlas. Proč bychom neměli použít ty eh, přenesené pravomoci tam, kde se hovoří o otázkách tohoto typu? Například víme, že ty nové potraviny by mohly být povoleny i výkonnými eh, akty, aniž by to byla možnost, eh, aby je parlament nějakým způsobem proskoumal. Nicméně to funguje u enzymů nebo u přídatných, eh, o doplňkových potravinových složkách. A já si říkám, proč tedy tam to funguje a proč bychom to neměli mít možnost analyzovat u nových potravin. Předposlední bod, bod je úloha EFSI Článek 9.2 říká, že komise může eh, požádat eh, o stanovisko EFSI. Ale myslím, že bychom se měli vrátit k tomu starému návrhu, kde se říkalo zcela jasně, že EFSA se musí vyjádřit a že eh, k, tomuto, k těmto věcem. A poslední bod se týká transparentnosti. O tom jsem již hovořil se spravodajem Nikolsenem a jsem rád, že on k tomu byl nakloněn a já předložím pozměňovací návrhy v tomto smyslu a doufám, že dospějeme ke schodě. Děkuji. A poslední je kolega Evi, kolegyně Evi, děkuji. Takže co se týče definice nových potravin, podle nás bychom neměli tu definici zužovat. Myslíme si, že to je eh, materie, která se neustále vyvíjí, nemůžeme předvídat, kudy půjde a nemůžeme tedy definici zužovat. To by mohlo být kontraproduktivní. Co se týče naopak eh, těch tradičních potravin, čili eh, těch automatických postupů v testu, to by nemuselo dosti zaručovat zdraví lidí, kteří vlastně budou konzumovat něco, na co nejsou zvyklí. Eh, lidé jsou zvyklí na určité potraviny a mohou mít s tím problémy, čili obvykle chybí určité podmínky pro to, abychom stanovili bezpečnost určité potraviny. Eh, chybí totiž i studie epidemiologického typu například. Jasným příkladem je eh, netolerance glutenu. Například jsou lepku, tedy je velice těžké ověřit tuto netoleranci, protože nemáme epidemiologické studie. Čili já to stanovisko tak, jak je to v současné době stanoveno, nezdílím. Kromě toho nahrazení jednoho, jedné potraviny druhou může být přijato, pokud tam nedochází k většímu riziku nebo k menší výhodě. A i toto je třeba vzít v potaz možnost, že se bude definovat, zda potravina je novou potravinou nebo ne, o tom by měla rozhodnout komise. A pak bychom se měli obrátit na EFSU a ne na jednotlivé členské státy. A to proto, aby ta norma byla používaná úplně stejně na evropské eh, unijní úrovni. A další bod, který chci zmínit, eh, se týká kritérií hodnocení těchto nových potravin. Tam je třeba je třeba eh, začlenit celý ten nutriční cyklus. Musíme eh, považovat i sociální dopady a dopady na životní prostředí, které eh, tyto nové potraviny mají. Další dva body, mm, o kterých my chceme hovořit, je článek 22. A to je ochrana. Ochrana, která nemůže se týkat i informací o zdraví a návrh článku 23 nezdílíme. Ten pozměňovací návrh 87, který se týká článku 23, ten se týká bezpečnosti potravin, ale to eh, nesmí být pokryto tedy eh, výrobním průmyslovým tajemstvím. To chci zdůraznit. A nakonec, co se týče eh, toho procenta materiálu, tak my se domníváme, že ta ten pokyn EFSI o 10% eh, má být vzat v potaz, čili každý, každá eh, větší, každé větší procento je definovaná jako nová potravina. Ano, děkuji. A nyní další kolegové se hlásí o slovo. Já vás prosím, abyste se omezili na maximálně na tři minuty, proto abychom mohli včas naše zasedání ukončit. A začal bych kolegyní Šejer Pěrik. Návrh a pozměňovací návrhy zpravodaje mm, pan Nicholson, eh, který již v zemědělském výboru, jde o potraviny a výchozí materiály, eh, nové potraviny, které je Eh, eh, se týkají a týká se to dobré výživy obyvatelstva, je důležité a to je důležité pro výrobce. Když budeme tvářet se znamy, tak eh, nesmí být uzavřené, musí tam být určité tý manemrovací prostor, tam přidat další nové potraviny. Je třeba zdůraznit, aby výrobce ručil za to, že když se um, aby ohlásil nový, novou potravinu. A s univerzitami v Trenté a Marchanine máme, um, jsme uspořádali uh, akci na toto téma a je důležité, podle toho, z toho vyplynulo, že je důležité, aby při, v případě nových potraven bylo zohledněno mm, životní prostředí, bezpečnost a ale také zajištění dodávek potravin. Děkuji, kolega Kaputo. Já budu stručný, mnoho zde toho už zaznělo, ale chtěl bych upřesnit několik věcí. Především děkuji eh, zpravodaji, který má zásluhu eh, za to, že opět začlenil eh, kategorie, které byly odstraněny a také zajistil, že a také máme problém klonace Všichni se o tom již zmínili. Evropa eh, platí tady cenu eh, za to, že má vlastně legislativní eh, prázdno. Měli bychom se soustředit na přechodné na přechodná opatření, která umožňují aplikaci na nové potraviny. A Měli bychom tedy se vyjadřovat k těm klonovaným materiálům až poté, co bude vyjasněno, jaké to má dopady. Diskutuje se zde o přenesených eh, pravomocích. My jako Evropský parlament eh, se musíme snažit o to, abychom měli stále větší eh, možnost se vyjádřit, aby to bylo bráno v potaz, abychom mohli kontrolovat lépe seznamy těchto produktů nových potravin. Pak je otázka nanotechnologií. Eh, kolega Poc o tom jasně pohovořil a řekl, jaké je naše stanovisko. Já si myslím, že bychom měli měli eh, sdílet stanoviska EFSI, protože to poskytuje větší zároky, především pro spotřebitele. A dále je zde definice, která není eh, naprosto jasná, a to je eh, ta definice významným způsobem. To je hm, taková oklika, tam je třeba tu definici upřesnit a měli bychom tam zjistit určité parametry eh, odkazu, které by byly objektivnější tento úkol eh, bude muset mít především EFSA, eh, případně by měla koordinovat s členskými státy eh, to, co se týká nových potravin. A nakonec poslední obava moje se týká těch tradičních potravin, které pochází z třetích zemí. Já bych navrhl také zde, abychom automaticky přišli k celkovému hodnocení rizik, eh, tak jak to dělá EFSA na samém začátku eh, toho postupu. Děkuji, eh, kolega Gardiniová. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručná. Já jsem ráda, že se budeme omezovat na bezpečnost nových potravin a nechala bych stranou všechny otázky, které se týkají klonace zvířat, protože já jsem byla součástí té delegace, která vyjednávala, takže si pamatuji na to, jak to vyjednávání bylo vedeno a jsem si naprosto jistá tím, že se opět odstneme ve slepé uličce a u těch nových potravin nás to zase zavede na slepou kolej, protože ta stanoviska víme to, jaká jsou. Proto proto já jsem ráda, že eh, se tím nebudeme zabývat, je to správné. Myslím si, že tady eh, spousta práce byla již vykonána. My jsme vlastně eh, mohli výjít ze stanovisek, která již jsou velmi sdílena. I když je pravda, že toto je velice choulostivé téma a já bych ráda předložila jeden návrh. Nevím, eh, jestli bude přijatelný, ale byl by to návrh, který by vlastně nějak zvlášť neovlivnil celkovou, eh, celkový harmonogram, protože si přejeme, aby tato práce eh, byla uzavřena během italského předsednictví. Ale vzhledem k tomu, že zítra budeme mít pracovní skupinu rady právě, která se bude týkat nových potravin, tak místo, abychom měli deadline na pátek, nebylo by možné eh, dostat víc dní, protože eh, to se jedná o velice choulostivé téma a je třeba zvážit dobře to, eh, co, to, co také vyjde z té pracovní skupiny. Nesmíme se dopustit chyb, protože víme, že to je tak obtížné, že pokud bychom měli špatná nařízení, tak ty dopady a důsledky by byly potom dosti vážné. Proto možná 24, 48 hodin víc by nic v té celkově celkovém programu eh, nespůsobilo žádné neštěstí my bychom mohli prohloubit tu otázku. Já bych to opravdu eh, žádala a naléhám na tom, kdyby to bylo možné, bylo by to dobré proto abychom se nedopustili nějakých chyb, abychom mohli dobře zvážit všechno, abychom to uzavřeli a byli si jistí tím, že děláme dobře to, co děláme. Děkuji a nyní slovo jako poslední eh, kolega Balco. Tisztában vagyok azzal, hogy egy hosszú jogalkotási folyamat végén most a jelentéshez kellene hozzá. Mm. Dostali jsme se nakonec, nakonec dlouhého projektu a eh, procesu a máme příležitost dnes eh, několik poznámek. Mám jednu principiální připomínku. Tento návrh musí respektovat princip subsidiarity a v textu se říká, že členské státy mohou cíle Mm, tohoto návrhu mm, nemo, nemohou tedy splnit sami. Proč? Členské státy mají vlastní opatření a to by vedlo k tomu, že bezpečnost potravin by byla garantována na různých úrovních. Já se domnívám, že s tím nemůžeme souhlasit. V mnoha členských státech platí uh, striktnější podmínky, co se týče potravin ve srovnání s evropskými pravidly. Um, je to nařízení, nebude to um, doporučení, ale nařízení, které bude závazné. A s tím nesouhlasím, protože v Evropské unii je volný pohyb zboží, na jedné straně, na druhé straně je, existují předpisy, které se týkají bezpečnosti potravin. Já se domnívám, že když z těchto dokumentů e, bude nařízení, pak omezíme e, volný pohyb zboží, potravin a členské státy to musí akceptovat že mm, do jejich, na jejich území se dostávají pravidla, pro která platí méně přísná pravidla. Já bych si přál, mm, by to bylo doporučení, ale je to nařízení závazné pro všechny. A tím bude omezen volný pohyb zboží. Děkuji a nyní předám slovo komisi, aby vysvětlila svoje stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, schrnul do šesti bodů eh, projevy vašich kolegů. První se týká klonování. Komise současně s návrhzích o nových potravinách tak jak se o tom hovoří v roku 2013, aby parlament a rada mohly diskutovat o těchto dvou největších návrzích konávání, jak zde zaznělo, to je text, který ke kterému ani parlament, ani rada není lhostejná. My si přejeme, vzhledem k tomu, že klonování je eh, mnohem polemičtější téma nežli nové potraviny, tak eh, my si přejeme, aby ten eh, vývoj té diskuze o nových potravinách pokračoval rychleji, protože tady se jedná o inovace pro malé střední podniky, což je důležité. Ale někteří mezi vámi vyjádřili přání, že v té mm, přestávce, nežli bude ten text o klonování přijat, aby v tom období ta situace eh, byla vyjasněna, co se týče toho klonování. Nám je jasné, že dokud nebudeme mít nový text o klonování, tak eh, ty potraviny na základě klonovaných zvířat, to je to eh, maso, ale mléko těchto klonovaných zvířat, zůstávají v kategorii nových potravin a pokud by eh, tady byla eh, nějaká, nějaký požadavek, ale zatím žádný specifický požadavek tu nebyl, tak eh, bude třeba, aby se na to EFSA podívala zvlášť. Jak vy víte, předpokládá se, že tyto potraviny z klonovaných zvířat budou zakázány, ale budeme si moci k tomu vrátit, až pokud vyvstane ta nezbytnost to vyjasnit. Druhý bod se týká jasnějších definicí eh, nových potravin stranou klonování. Eh, všechno, co přispěje k jasnějšímu právnímu vyjasnění, je samozřejmě vítáno, ale eh, nesmíme dojít k restriktivním definicím. Máme seznam potravin, které mají být definovány jako nové potraviny, to v tom starém nařízení, a máme problémy abychom klasifikovali například hmyz. Jestli pak eh, škorpion nebo nějaký crček celý je nová potravina nebo ne. Eh, všechny eh, definice, které jsou příliš restriktivní, nás mohou vést k tomu, že nebudeme mít jasně vyjasněný právní základ, čili my máme radši tedy eh, ty širší definice. Oproti tomu váháme, zda v tom třetím modu, eh, kde se jedná o ty kratší lhůty, zda je to vhodné, eh, abychom měli povolení. Je třeba mít povolení v docela dobré době, v krátké době, aby mohl být nový, nová potravina uvedena na trh, ale existuje tady administrativní doba, konzultace a tak dále. Čili na úrovni komise my bychom uh, si přáli, aby ty lhuty nebyly příliš krátké. Přesto, co si můžete myslet, uh, tak krátká doba by uh, neumožnila uspokojivým způsobem proskoumat tu agendu. Další bod se týká nanomateriálů. Je pravda, že EFSA hovoří o 10% ve svých vědeckých prohlášeních, ale zde narážíme jako naši američtí, kanadští, australští přátelé na nemožnost eh, diagnostikovat eh, eh, přidatnou látku nebo nějakou složku, když má méně než 50 nanočástic. 10 pro diagnostiku je vlastně nerealizovatelných. Litujeme toho, protože si myslíme, že v potravinách těch 10% je ten práh Eh, nezbytný, jak pro potraviny, tak pro jejich označování. Ale pokud ty laboratorní techniky nejsou schopny eh, určit, zda je tam 10, 20 nebo 30, 40 nanočástic eh, v té, v té přísadě, tak myslíme, že není dost dobře možné tento limit stanovit. Nicméně v budoucnosti u těch přinesených eh, pravomocí předpokládáme, že tento práh, který je dnes 50%, by mohl být změněn na základě těch výsledků laboratorních šetření. Čili počkáme, až ti vědečtí pracovníci budou schopni nám říct, jsme schopni zjistit zcela bezpečným způsobem a bez eh, mnohoznačností, kolik je tam procent, 10, 20, 30 procent těchto částic, tak my okamžitě přejdeme k tomuto nižšímu Prahu. Chápeme samozřejmě obavy spotřebitelů a těch zpracovatelů potravin. Víme, že 10, 20, 50 procent se týká bezpečnosti. Ta, ten práh pro označování těch potravin není vlastně práh, který se týká bezpečnosti té potraviny. Pátý bod se týká ochrany údajů. Myslíme si, že to musí být v souladu s nařízením, které se týká eh, těch klimps. Eh, myslíme, že tam nesmí být odlišnosti, protože to by eh, poškozovalo průmysl, pokud bychom měli dva typy legislativ je třeba být obezřetní, protože na jedné straně je třeba chránit inovaci, a patenty, ale na druhé straně je třeba umožnit podnikům, aby vyvíjeli eh, nové výrobky. Čili zde je třeba eh, postupovat opatrně. A ukončil bych eh, těmi přenesenými působnostmi a pravomocemi. Vy víte, že budoucí komisi se eh, o tom bude eh, hovořit, až budou všichni komisaři eh, odsouhlaseni. Předpokládá se, že parlament bude mnohem víc zatažen hlavně do, těch, do přípravy těchto přenesených pravomocí. Už teď můžete, ale možná systematičtěji budete moci předpokládat, že se budete účastnit mnohem více na přípravě těchto přenesených eh, pravomocí, což vám umožní eh, dopředu vědět, co eh, komise má v úmyslu učinit a budete mít mnohem víc možností na to reagovat v případě, že mm, byste měli návrhy, které by vám nevyhovovaly. Pane předsedo, abych to ukončil, rád bych řekl, že budeme pracovat eh, v úzké spolupráci se zpravodaji, panem Nikolsonem a s jeho zástupcem, stínovým zpravodajem, proto, aby tento text eh, se rychle vyvíjel a jak doufáme, abychom dospěli k dohodě s radou. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkujeme i komisi za za několik technických upozornění dalších a nyní bych předal slovo kolegovi Nikolsonovi, aby uzavřel naši diskuzi. Uh, thank you very much, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vím, že přetahujeme a budou se snažit mluvit stručně. všichni víme, eh, je to velice technická zpráva a vím, že někteří členové tady kladli určité dotazy. Možná, že eh, si Někteří myslí, že by bylo lepší to projednat, jakmile dáme dohromady všechny pozměňovací návrhy. Co se týče nanotechnologií, tak tady byl určitý dotaz a myslím si, že s tím budeme bojovat, až půjdeme do spolurozhodování a pozměňovacích návrhů, abychom zajistili kompromis, ale přijímám výboru, že naši experti eh, v radě se na tom nemohou shodnout, takže jestli se na tom nemohou shodnout oni, takže bychom je mohli jaksi povzbudit. Ale zase si myslím, že by bylo dobré si to říci jasně v nanotechnologiích. Musíme eh, v tom být precizní, jak tady bylo uvedeno a to proto, že to je velice důležité. Pak jsou tady další věci, Žádali jste o nějaké prodloužení, já jsem v rukou ostatních, já bych to rád prodloužil, ale sekretariát mi uvedl, že pokud to ne, můžeme to ukončit ve 4 hodiny v pátek, ale pokud to prodloužíme do pondělka, protože všichni pojedou do Strasmurku a teď já nebudu uh, zabíhat do toho, co se kdo myslí nebo nemyslí o Strasburgu, tak protože budeme cestovat, asi přijdeme o čas a asi bychom neměli včas překlad a řekněte a pokývněte, zdali se mnou souhlasíte, asi bychom neměli dost překladu připraveného na pondělní Štrasburg, abychom s tím mohli pokračovat. Takže pokud s tím budete souhlasit, já vím, byl rád bych dal víc času a myslím si, že je důležité, abychom hlasovali ve Štrasburku, takže vás požádám, abyste to pochopili a možná budeme muset dělat trošku více práce během tohoto týdne, ale co se jinak tý, e, ostatních věcí týče, děkuji za příspěvky, bylo to velice užitečné, děkuji komise a budu se těšit na spolupráci se stínovými zpravodaji opět a v budoucnu. Myslím si, že to bude úžasné, jakmile dostaneme pozměňovací návrhy ECO a pak zjistíme, kde dosáhneme kompromisu v pozměňovacích návrzích. Děkuji. James. Děkuji, Jamesy. A nyní tedy eh, časový rozvrh, tak jak si říkal měli bychom opravdu eh, velké potíže, nedostali bychom překlady pozměňovacích návrhů včas. Eh, do eh, následujících schůzí, protože eh, následující týden je týden ve Štrasburku, takže ve Štrasburku bohužel je mnohem obtížnější moci všechno uzavřít. Takže zůstaneme u toho časového rozvrhu tak, jak to bylo 17. října 10 ráno je deadline pro pozměňovací návrhy, dále se e, shodneme, dále bude schůzka 5. listopadu s komisí a bude se hlasovat ve výboru Envy eh, na zvláštní e, schůzi našeho výboru 24. listopadu a to ve Štrasburku. Tak a nyní jsme vyčerpali veškeré body našeho pracovního programu s komisí a tedy našeho pracovního programu, našeho výboru. Děkuji, že jste se účastnili této schůzky a nyní budeme mít schůzku koordinátorů. Děkuji. supprendi, me ne supprendi, parlamentare e mi Ok, vabbè.